Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, dámy a pánové, přejdeme k programu. Programu dnešního odpoledne. Děkuji, že jste dorazili, i když eh, nás tolik není, takže o to je každý z vás důležitý a prosím neodcházejte před půl sedmou. 21. září, 3 hodiny až 18.30 program jste obdrželi ve svých deskách a chtěl bych navrhnout změny. Body 7 a 14, ty se prohodí, poněvadž eh, stanovisko k Unii kapitálových trhů, jehož autorem to je kolega Levadovsky, tak eh, to proběhne v úterý 22. od 9 do 10 a koordinátoři se sejdou 22. v úterý na konci to bude poslední bod od 5 do 6.30 odpoledne. To není tak zase zásadní změna. Bod 8. Eh, hlasování o eh, vyjednávání náš zpravodaj kolega Zorino, takže to se odkládá na 13. říjen 2015 eh, z zvláštních důvodů. A bod 7a, to je bod navíc. Takže to je třetí změna. A eh, koordinátoři nyní pracují na systému, jak přidělovat stanoviska a zprávy bylo vytvořeno stanovisko minulý týden na schůzi koordinátorů 17. Eh, září k eh, zelení GUE a EFDD tyto tři skupiny požádali, aby eh, ten, toto stanovisko bylo předloženo k hlasování ve výboru na základě tohoto dopisu, který nám poslali a v souladu s pravidlem 205 což je důležité pravidlo. Máme takovéto pravidlo v jednacím řádu. A takže podle toho pravidla je třeba hlasovat o rozhodnutí koordinátorů. Pokud jsme ochotní toto odsouhlasit, ano, A nebo? tady budeme proti. Takže, takže tady jde o rozhodnutí koordinátoru, o kterém se má hlasovat a to bude zítra v 10 hodin. Což znamená, že rozhodnutí o e, revizi systému přidělování stanovisek a zpráv, tak jak o tom rozhodli koordinátoři 15. září na své schůzi, tak podle pravidla 205 na základě žádosti tří politických skupin, tak se má na základě tohoto všeho se má hlasovat o rozhodnutí koordinátorů. Samozřejmě poté, poté bude rozeslán ten text všem členům, tedy eh, i hlasovací seznam. Takže máme zde tři návrhy. Ptám se, zda jsou nějaké otázky, kolegové. Kolega Revel, máte slovo. Prosím. Takže my si rychle se naladíme. Tak já jsem již připraven. Takže mohu začít, dobře. Mám takovou doplňující otázku. Otázka, jak budeme tedy rozdělovat, přidělovat ty zprávy. To vždy bylo úkolem koordinátorů a oni to rozhodovali sami tedy je to, taková, eh, je to takový speciální úkol koordinátorů. Já nevím, proč se to nyní mění a ptám se, musí se to změnit, protože pokud ano, tak v budoucnosti budeme muset hlasovat o všech postupech, protože já tedy pak budoucnosti to budu vyžadovat i u otázek, které mě zajímají. Takže buď to, to přenecháme koordinátorům a pak chci, aby to platilo pro všechny ty jejich úkoly, anebo tento úkol eh, uděláme tedy tak, že pak o tom budeme hlasovat a pak chci, ale abych se takto hlasoval o všech ostatních rozhodnutích koordinátorů. Pokud schválíme změny v systému přidělování, pak to provedou koordinátoři, rozhodnou o tom nikoli výbory. Je to pak změna systému ne toho obecného pravidla, že koordinátoři zodpovídají eh, za eh, rozdělování, přidělování. V tomto smyslu to bude stejné. Koordinátoři nadále za to zodpovídají. Pouze bychom rádi změnili systém. A tady je požadavek hlasování za změnu systému. Nicméně rozhodnutí bude v budoucnu přijato i tak koordinátory. Z toho je zřejmé, že je to jasné, pane Royal? Já jsem to pochopil již předtím, ano, předem jsem to pochopil, o čem se bude hlasovat, ale nepochopil jsem, proč ta dosavadní pravidla, která také nebyla odhlasována výborem, ta dosavadní pravidla si rozhodli koordinátoři, před mnoha mnoha lety se na nich takto dohodli a pokud nyní eh, vlastně o těch nových pravidlech nemají rozhodovat koordinátoři, ale celý výbor, tak poukazují na to, že pak budou chtít, aby veškeré otázky, které se týkají pravidel, se tady eh, se byly odhlasovány tady na výboru, protože nemůžeme v jedné věci postupovat jinak než v jiné. Kolego, ne Herberte. Nebyl tu žádný požadavek, předchozí požadavek na hlasování dříve na výboru. Čili veškerá rozhodnutí koordinátorů byla platná. Ovšem tentokrát tu máme žádost tří politických skupin to uh, to prověřit hlasováním ve výboru. To je nezvyklá situace. Pokud tu máme takovou tu žádost tří politických frakcí, pak je mou uh, povinností vás uh, požádat o hlasování. Je to ovšem situace zcela mimořádná. Když jste byl vy předsedou výboru, nikdo takové prověření nežádal ale po každé pojednání koordinátorů na začátku oznamuji, že koordinátoři rozhodli mnoha různých otázek. Máte něco proti? Pokud ano, tak prosím se přihlašte. Nikdo se nehlásí. Či z tohoto hlediska se nic nemění. Pokud bude absolutně nezbytné začít diskuzi. Dobrá, můžeme, prosím, drazí kolega. Ne, kolego, chcete něco říci? Eh, ne, πρόεδρε, plus πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι Velmi rychle. Je to skutečně pravda, postup rozhodnutí o zprávách, že to tedy je jako kompetence koordinátorů. A proč to máme teď řešit na výboru, protože se systém mění. Takže měli jsme tu tento návrh, protože to uprostřed mandátu, dobře, ale my jsme měli za to, že je rozumnější se eh, o tom bavit, hlasovat na výboru, protože je to eh, naprosto zásadní změna. Děkuji. Kolegové, já očekávám, kolegové, zvláště koordinátoři, že jste připraveni informovat všechny kolegy o celé situaci. Protože měli bychom předejít diskuzi, protože zítra máme hlasovat. Ne, ne máme mít dlouhou diskuzi. Hlasování a hlasování. Takže prosím všechny koordinátory, aby probrali celou záležitost s politickými skupinami. To je zásadní, máme-li se dobrat k zítra konce hlasování. Takže kolegové, já vám děkuji a táži se. Může být pořad jednání s těmito třemi změnami schválen. Nikdo není proti. Takže přicházíme k dalšímu bodu oznámení předsedy. S si Šeščevič, čem máme jednat o aktuálním stavu energetické unie, což se bude konat ve Štrasburku 6. října 2015 8.30 až 10. V sále Winston Churchill 200, VIC 200. Bude to neformální rozprava. Co to znamená? To znamená diskuze mezi místopředsedem, předsedou Ševčovičem, a členy výboru ITRE. Velmi důležitý, důležitá neformální schůzka. Jako jsme měli nedávno s komisařem, kdože to byl Moetas. Poměrně nedávno. Po tři. Schválení zápisu. Ty jsou ve složce 15. 16. července 2015. Pokud nebudou žádné další připomínky, jsou považovány za schváleny, nejsou připomínky. 4. Horizon 2020 první výsledky výměna názoru s Robertem Janem Smithem. Vítejte prosím na půdě Evropského parlamentu. Jste naším častým hostem, pane řediteli, takže bychom si na vás mohli snadno zvyknout, ale i tak je dobře, že jste mezi námi. A čeká nás prezentace a výměna názorů o důležitém tématu Horizontu 2020, první výsledky. Jistě dobře víte, že i pan komisař v sám kontaktu s, na, s našimi členy výboru. je důležité, abychom byli neustále informováni o tom, co se děje. Proč? Protože inovační politika, nové technologie, výzkum patří mezi věcmi, věci, které se zabýváme 15 let. Počínaje rokem 2000. Je to v podstatě to nejdůležitější. Takže bychom měli v tom mít úspěch je to opravdu velice důležité. Po 15 letech inovační politiky. Poté se to poprvé, od tu doby, kdy se to poprvé nastolilo, Lisabonská strategie začala před 15 lety. Měli bychom mít nějaké úspěchy, jak to tady, jak to tady zvládat. A vy jste eh, také ve své funkci ředitele už nějakou dobu, takže prosím, pane řediteli. Děkuji vám. Poslanci a poslankyně výboru ITRE, děkuji za možnost být s vámi, informovat vás o prvních výsledcích Horizontu 2020. Komisař, pan komisař Moetas vám již zaslal podrobné odpovědi na položené dotazy. Takže já ne, nebudu teď zabíhat do těchto technických eh, podrobností a místo toho se zaměřím na to, jak si stojíme s implementací Horizontu 2020, pokud jde o klíčové priority tohoto výboru a parlamentu. Dobře si vzpomínáte, že v průběhu vyjednávání jste vznesli řadu bodů a já vás budu informovat, co jsme v těchto věcech dělali. Budu hovořit o našich úspěších, ale bez váhání zmíním také některé věci, které jsou problematičnější. Takže začnu těmi úspěchu, úspěchy. Horizont 2020 je nesmírně populární. Až dodnes jsme obdrželi 65 tisíc návrhů. A to, myslím, vypovídá o tom, že mnoho žadatelů se dostává do tohoto pro, programu a celková kvalita programů je dobrá. Před sebou naleznete tuto příručku, která se netýká všech 65 tisíc návrhů, protože řada z nich je stále ve fázi vyhodnocování, ale odráží eh, a říká se tam, co se děje s těmi eh, více než 30 tisíc návrhy, které jsme dostali až dosud nový e, přístup se zaměřuje na ty velké sociální výzvy. Nejlepší jsou přístupy, které jsou méně preskriptivní a vycházející z kritérií excelence. Takže první věc, eh, to je opravdu známka toho, že Horizon 2020 je úspěch. Za druhé, nechceme, aby to byla uzavřená záležitost, a proto vám mohu oznámit, že 40% jsou nově příchozí, z nichž 80% jsou malé a střední podniky. A to je přesně to, o co tento výbor žádal. Nic eh, eh, uzavřeného, otevřené sítě, zapojení malých a středních firm. A tím se dostáváme k dalšímu bodu úspěchu a to se týká právě účasti malých a středních podniků. Díky na tomuto nástroji pro malé a střední podniky se nám daří um, angažovat velké množství startupů malých podniků. Vy jste eh, řekli, že 20% eh, rozpočtu z pilíře 2 a 3 se musí zasvětit malým a středním podnikům. A já vám mohu říci, že dnes jsme dosáhli úrovně 23%, jinými slovy, cíl jsme překročili což je obzvlášť pro pana Rubika, paní to je dobrá zpráva, protože oni opravdu mnohokrát zývali eh, na tomto výboru, eh, apelovali na, na, na to, abychom věnovali pozornost malým a středním podnikům. Um, tak je tu otázka energie, energetiky. Energetika byla hlavním tematickým cílem které jsme vedli dlouhé debaty, zvláště pokud jde o finance, které se mají dát na nefosilní paliva. Nakonec bylo dosaženo kompromisu, z něhož vyvrnulo, že 85% rozpočtu musí být vynaloženo na obnovitelné eh, energie a 15% na ehm, akceptaci strany trhu takže i v tomto přesahujeme cíle, které byly stanoveny s tím, i tímto parlamentem, pokud jde o eh, Horizont 2020. Bod 5 EC, to je jedna z nejlepších věcí, které jsme, eh, kterou jsme udělali pro evropskou, eh, evropskou vědu. A pan předseda o tom určitě ví, ví, jak je to úspěšné. Víte, že je to nyní celosvětový standard eh, pro eh, peer reviews a já chci poděkovat zejména jedné osobě, která byla klíčová při eh, vytváření ehm, těchto rad a to je Angelika Niebler. Takže opravdu chci, abyste ji vzdali postu i dalším, kteří eh, podporovali Evropské, mm, Evropskou výzkumnou radu od eh, samého počátku. Ehm, da, v Horizontu 2020 mohu říci, Kristiáne, mohu vám oznámit, že se podařila další nová iniciativa, ohledně které jsme byli z začátku skeptičtí, ale je nesmírně populární, dostali jsme 264 návrhů, z nichž bohužel můžeme vybrat pouze 16, takže si asi dovedete představit eh, tu obrovskou vlnu zájmu o pilotní projekty, protože zatím je to pilotní eh, projekt. Určitě je tu potenciál pro více, kvalita těch návrhů je vynikající. Dostáváme se k bodu 7, což je rozšíření účasti a excelence. Pan Royal s paní Barbarou Kudrickou ehm, bojovali za rozšíření iniciativ a i v tomto jsme byli svědkem velkého zájmu ehm, mnoha ehm, žádostí. A poslední bod 8, který pro mě je největším úspěchem, a to je bod zjednodušení. To byl velký krok před proti minulosti a tady opravdu bez pana Karvaja eh, by se to těžko mohlo podařit, podařit to měl samostatnou zprávu 54 zjednodušovacích opatření a v jednu po druhém jsme, se nám je podařilo se, eh, její návrhy prosadit a v důsledku toho se o zjednodušování jen nemluví, ale opravdu se implementuje. Zbývají i nějaké vrázky? Ano. Jak jsem vám jasně sdělil, splnili jsme naše priority a máme program, který je nesmírně populární, ale otevřeně musím říci následující. Musíme monitorovat velmi vděle účast eh, ze strany všech členských států Evropské unie, protože máme tu určitou eh, vědeckou nebo inovační propast a musíme dbát na to, aby se nezvětšila. Zatím není důvod ke znepokojení, ale musíme situaci monitorovat. A synergie mezi Horizontem 2020 a strukturálními fondy je zcela stěžení. Já se budu setkávat s panem Nestorojem, abychom se o tom dopodrobně bavili. Taková druhá eh, věc, na kterou je třeba dávat pozor, je, že jsme, je tu otevřenost Horizontu 2020, to je zvykem světa a měli bychom být v kontaktu s eh, těmi vynikajícími Číňany, Američany a Brazilci v našem vlastním zájmu. My zatím produkujeme třetinu eh, světového poznání, ale světové poznání a věda je do značné míry a stále více produkována i v jiných zemích mimo Evropu. Proto je nutná daleko větší spolupráce mezinárodní účast v Horizontu 2020. Eh, třetí ehm, otázkou, na kterou je třeba dbát, je zjednodušení. Zjednodušování nikdy není u, je u konce. Tento týden zorganizujeme eh, seminář se, se všemi zúčastněnými subjekty, včetně konzultace online, které se můžou zúčastnit i členové tohoto výboru. Bude to něco, co bude naší stálou prioritou. Ale pokud se mě zeptáte, co je mým největším zdrojem obav, tak je to nadměrný počet žádostí s tím, že míra úspěšnosti žadatelů se snižuje na 12 až 14 dřív to bylo 20 Musíme odmítat příliš mnoho vynikajících projektů. A celá ta tvůrčí kapacita eh, našeho kontinentu je tím vlastně odmítána, čili to je, to je ta nejsmutnější část čela celého našeho programu. A to ukazuje, pane předsedo, jednu vynikající věc, kterou je ovšem těžké přiznat. A to, že, a měli jste pravdu, když jste říkali, že rozpočet by měl být 100 miliard a ne 8, 80 miliard. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji, pane řediteli, bývalý poslanec náš kolega z Evropského parlamentu, kolega Carvajo, pokud vím, je šéfem kabinetu pana Muldera, takže pořád je vedoucím kabinetu, členem kabinetu, ne vedoucím, ale členem kabinetu. Takže ona, ona je to ona, je pořád tedy naší spolupracovnicí. A teď je Máme zde seznam koordinátorů či zpravodajů. Kolega zpravodaj Kristen eh, Eller. Zpravodaj v posledním funkčním období. Děkuji, aby takže já eh, chci říci, že paní Madurel není v parlamentu, ale hodně se zapojuje do otázek Horizon 2020. Mám tři otázky. Asi ta, co, mě, ta, co je nejvíce aktuální. Teď jsme na začátku vyjednávání o rozpočtu, tedy v rozpočtovém výboru a v radě. A se teď bude vyjednávat. A já se ptám, jaká jsou vaše očekávání. A eh, jaká je taktická pozice komise, protože my jsme tady otevřeli vrátka backloadingu, ale potom mm, byl kompromis a teď v podstatě to je první rok, kdy budeme skutečně vyjednávat a já se ptám, eh, jaký výsledek očekáváte, což mě propojuje s druhou otázkou. Pokud jde o škrty, tak hm, Tady v podstatě jsme mezi dvěmi mlínskými kameny. Jednak škrty v horizontu 2020, ano, také i je zde e, tlak ze strany členských států, které mm, sice škrtali. ten program, ale teď ho chtějí. Teď já jsem se sešel z Itálii a e, byl tam rektor univerzity, který říkal e, prostě buď horizont nebo smrt to, mm, takže chtějí naopak, tlačí na horizont 2020, a, ale na druhé straně členské státy e, se mm, e, postarali o škrty. Takže je to argument pro backloading. A teď konkrétně dvě otázky. Za prvé, leží mi trochu na srdci otázka kolaborativního výzkumu. Ehm, opět eh, zde tedy jaksi proti sobě jdou různé zájmy a různé škrty a podobně. To mm, do posud tedy eh, zásadně byly ty výzkumné programy, vědecké programy, ale nakonec v rozpočtu, jak si se to tak neodrazilo. Já se ptám, co můžeme udělat právě pro tento výzkum. A za třetí, eh, mm, Mm, zjednodušení, zjednodušování. Jaká máte očekávání? Ano, zjednodušování, ano, ale strukturálně také je zde určitá tendence a to, že se více a více eh, delegují úkoly na agentury. Je to i vzhledem asi k demografii a podobně. Já se ptám, jaké jsou ty vaše velké plány a vůbec funguje to? Eh, znamená, že více a více budeme využívat externí agentury, které budou distribuovat peníze strukturálně nebo strukturně. Jak to vidíte do budoucna? Děkuji, paní Mulde. Děkuji, ano, děkuji za prezentaci a za to, že jste uznal eh, to, že je oprávněné zdůrazňovat tolik Horizont 2020, jak, si, jak to tady děláme často. Otázka, která se týká zjednodušování předpisů. Ehm, takže ehm, tedy započítávání eh, nákladů, personálních nákladů, pokud jde o ty univerzitní programy, a mm, protože teď zatím je to tedy účetní, účtování po měsících, potom zjednodušování e, těch vnitřních nákladů, a to znamená umožnit, e, aby zde se aplikovaly ty fixní náklady e, a, mm, a ty se zaúčtovávaly a hradily z rozpočtu. A potom měl byste ještě něco, co byste nám dodal eh, k tomu, co navrhl komisař, to znamená Evropská inovační rada. Eh, můžete k tomu podat další informace, jak by to asi mělo vypadat a jak by měl vypadat vztah mezi touto radou a s dalšími orgány. A nakonec mm, z pohledu rozpočtu takzvaný, eh, takzvané výkonnostní rozpočtování. To je zásadní. My chceme, aby rozpočet eh, byl funkční a když se podíváme na některé ty cíle, tak, mm, které figurují ve stávajícím rozpočtu, tak eh, někdy jsou velice vágní a někdy ani mm, vůbec nevíme, jak by mohli zapadat do té koncepce výkonnostních rozpočtů. Děkuji. A další řečník za EKR, pan Henkel, náš místo předseda. Ano, děkuji. Já mám pár otázek. Vy jste také zmínil, jak důležité je to, aby tento evropský program byl přístupný i jiným zemím. Já mám otázku otázku, která se týká dvou neevropských států a ta zní takto. Spolupráce se Švýcarskem a Ruskem. Eh, jak je to ovlivněno problémy, které teď máme se Švýcarskem po tom, co odhlasovali si ten eh, předpis o imigraci? A za druhé, jaký dopad to má na spolupráci s Ruskem? o e, uvalení sankcí na Rusko. A druhá otázka. Ta se týká byrokracie. Vy jste zmínil, že 14 ze stovky má pozitivní úspěch. To znamená, že 14 ze 100 skupin je spokojeno s rozhodnutím. To znamená, že 86 je nespokojeno a to mě velice zneklidňuje. Jaký to má dopad na vědeckou komunitu? Moje, eh, teď to trochu přeženu, ale moje osobní eh, zkušenost je taková, že naši vědci v Evropě více a více eh, se zabývají tím, že píší, papír, píší ty návrhy a papírují a to jim zabere více, než E, samotná věda a výzkum. A to by měl být ten cíl. A já se ptám, kolik lidí komise zaměstnává přímo i nepřímo, kteří spravují Horizont 2020 a e, jak to vypadá v rozpočtu pak a jak a e, jaký je to ve srovnání s minulými programy. To znamená správní režie, ty administrativní náklady jsou stejné relativně nebo mm, poměrně rostou nebo naopak klesají tyto administrativní náklady. A potom minulý týden jsme položili tu otázku komisi a já také mám ji na vás. Já jsem si jist, že asi na to nemáte odpověď, ale rád bych, abyste mm, nám toto chlup mm, přiblížil společenské vědy, humanitní vědy by měly být nepřímo pokryty programem Horizont 2020 prostřednictvím takzvaného zabudovaného výzkumu. A já bych chtěl mít nějaké důkazy, že to je funkční. Když se podívám tady na tu knihu, za, to vám blahopřeji, je hezká, pěkná, tak tam jsou různé příklady projektů, ale ani jeden, který by ve mně vzbuzoval dojem, že tam je ten zabudovaný e, výzkum v oblasti sociálních humanitních věd, že by to byla toho nějaká nedělná součást. A já nevím, byl bych velice rád, kdybyste mohl na to odpovědět dnes, nebo třeba písemně později, nebo někdy příště. Děkuji kolega Debaker za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za úvod. Pár otázek teď za mě. Vy jste zmínil, že největší problém, který teď řešíte, je e, e, tedy to, ten obrovský zájem. Je to díky úspěchu těch programů a díky i tomu, že došlo ke škrtům v rozpočtu kvůli EFSI. A také vy jste zmínil ten dopis, který jste nám e, poslal a tam říkáte, že kvalita projektu je relativně vyšší. A potom otázka, změnili jste něco s eh, tím, jak eh, jste formulovali ty, mm, ty, ta výběrová řízení. Možná, když to bude šířej nebo obecněji formulováno, tak možná tam bude větší zájem a potom se zvýší počet žádostí o, ty, o to čerpání. Za druhé, mm, členské státy, i když mm, hodně hovoří tedy o důležitosti inovací a podobně, tak do posud, když se jednalo o rozpočtu nebo mm, i v jiných výborech, eh, mm, se ukázalo, že potom mm, ta krásná slova nejsou reflektována ve financování, které se poskytují. A mám tedy dvě otázky a do jaké míry nebo kam, jak jsou schopny vůbec evropské státy slaďovat své strategie s evropskými cíly. To je velice důležité. Je třeba mít jasné strategické rozhodnutí, pokud je o inovace, co financovat. A my jako parlament a komise asi bychom měli se snažit nalézt spojence v členských státech, tak aby v příštím kole vyjednávání o rozpočtu, abychom měli mm, jaksi silnější podporu, abychom mohli poskytnout více financování na základní eh, eh, výzkum. A potom financování malých středních podniků, těch startupů, které eh, mají úzký vztah s trhem. Takže dokud ale nebudeme mít zase takovou širší perspektivu, tak ty firmy, dejme tomu, tak začnou, pak přežijí pár let a potom krachnou. A já se ptám, jak to lze propojit s jinými programy, tak abychom i těmto e, začínajícím podnikům potom mohli poskytnout další podporu, aby se dostali na trh, a, protože to je zásadní pro základní výzkum. A potom byrokracie, poslední otázka. Myslíte si, že univerzity, výzkumné ústavy e, nyní jsou schopny lépe, jsou lépe vybaveny, aby, e, aby skutečně byli schopni sformulovat ty programy dobře a by to reflektovalo mm, cíle komise, anebo jak jim pomoci, aby byli schopni lépe se zhostit papírování. Někdo z od zelených ne, takže z GUE. Prosím. Eh, Děkuji. Pane Smith, že jste se dostavil Program Horizontu 2020 může hrát velice důležitou roli a v této době ekonomické krize může pomoci malým a středním podnikům, může přispívat k vytváření pracovních příležitostí, pomáhá také k inovačnímu rozvoji. Ale místo podpory tohoto programu a posilování bohužel Ehm, neměli bychom eh, snižovat prostředky, které jsou k dispozici na tento program. A přitom teď máme těch prostředků méně než dříve. Jsou tu slabiny, vyplývají z toho tedy určité mezery, které jsou vždy na úkor, na účet eh, společnosti. Jak chcete překonat tyto nedostatky, tyto mezery ve financování? A jaké kroky doporučujete na překlenutí tedy těchto problémů? Zvláště pokud jde o malé a střední podniky, jak jsem řekl posledně, Řekl jste, že se zabýváte možnými reformami na zjednodušení přístupu těchto podniků k financování. A teď po roce, jaké jsou vámi sformulované návrhy? Protože z vaší prezentace jsme zatím nic takového neslyšeli. Jaké přijmete kroky v rámci Horizontu 2020 v zájmu dosažení těch společných cílů, to znamená posílení vazby mezi výzkumem a průmyslem? abychom mohli vytvářet nové produkty, oživit ekonomiku a vytvářet pracovní příležitosti. Děkuji. Na slovo má paní Kapel. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku, generální řediteli. Důležité je jasné, že Horizont 2020 je úspěch, to je zřejmě to, co jste říkal, to je důležité. My jsme konec konců napsali komisi do, dopis, jsme žádali, aby byly zpřístupněny prostředky pro Horizont 2020, aby se to nedostalo aby někam jinam. Budeme i nadále potom volat. A teď mám dotaz k dalšímu období. Jak můžeme zajistit, abychom měli dost prostředků na horizont 2020 do budoucna? Vy jste řekl, že asi třetina světové, světových znalostí eh, eh, poznání vyplývá, tedy plyne z Evropské eh, unie. Jak můžeme posílit spolupráci s nečlenskými státy? Nejde nám samozřejmě jen o Evropskou unii, jak jste sám říkal, hodně významných poznatků vzniká v jiných státech, jako jsou Spojené státy, Čína a tak dál. A jak je to se zapojením firem a expertů v ERC, v té radě eh, hospodářské a výzkumné? Děkuji. Děkuji za dotazy vám všem. To je konec prvního kola otázek od koordinátorů a zodpovědných kolegů. A nyní chci poprosit pana ředitele o odpovědi na tyto první otázky. Děkuji vám. Byl tu zmíněna otázka o roz, rozpočtu. Když se podívám na prostředky na platby, tak v průběhu eh, let jsou neustále kráceny ze strany rady. Což teď vyústilo v situaci, kdy nám chybí asi miliarda prostředků na platby. Jak tuto situaci řešíme? Odkládáme cíle, snižujeme předběž, předfinancování, čili z, my to zatím zvládáme, ale dřív či později se to bude muset zaplatit. Nezapomínejme, že jen za sedmý rámcový program ty projekty budou požadovat asi 9 miliard na eh, závěrečné eh, účetní období. Takže dřív či později přijde faktura za tyto projekty. A my neustále radě říkáme, nesnižujte, nekraťte tyto prostředky na platby. Je to každopádně něco, co nám vadí, a dřív či později to povede k problémům. Strukturální fondy velmi pomalu eh, nastupují a do roku 2017-18 vznikne obrovská potřeba pladeb ze strukturálních fondů, což je přesně to, co my potřebujeme i na eh, Horizon 2020, takže to bude opravdu komplikované. Pokud je o střednědobé hodnocení v rámci víceletého rámce, tak eh, bude existovat oficiální návrh komise, pokud jde o kolaborativní výzkum. Trpí v průběhu let? Nemyslím si to. Pokud se podívám na individuální výzkumné projekty financující Marie Curie a RC, tak se mi zdá, že kolaborativní výzkum to je, je stále eh, to gro naší činnosti. Když se podíváte na um, společné technologické iniciativy, tak i tam to probíhá prostřednictvím takové spolupráce. Dále je to otázka zjednodušování. Jsme efektivnější při řízení programů než kdy dříve díky výkonným agenturám, které jsme zřídili. Máme teď jasnou dělbu práce, DG a komise se zaměřují na politiku a programování a výkonné agentury spravují eh, samotné platby a že vyřizují žádosti. To funguje velmi dobře a snižuje to náklady. Výzkumná výkonná agentura a další agentura mají pouze eh, tedy 3% provozní náklady. To znamená, že když tímto způsobem eh, rekrutujeme experty, pouze když je potřebujeme a tak dále, tak eh, tím ušetříme hodně prostředků. A to také odráží míra spokojenosti našich zákazníků oproti předchozím programům. Bývalý komisař Levandovský sedí eh, tam napravo, vy jste před dvěma lety explicitně ve vaší zprávě zmínil, že DG na, pro výzkum vždycky vynaloží 100% rozpočtu. Do konce prosince vynaložíme všechny prostředky, ne příliš mnoho služeb má e, takovou historii, takže my zvládáme prostředky opravdu zodpovědně. Pan Moody, jak je to s otázkou plných nákladů? My jsme eh, záměrně v rámci zjednodušování odstoupili od plných nákladů. Ne všichni s tím byli spokojení, ale chtěli jsme dospět k radikálnímu zjednodušení. A britské, irské univerzity a další nejsou spokojeny s tím, že jsme tímto směrem šli, ale mohu vás ujistit, že většina problémů, které jsme měli dříve s finanční kontrolou, s dalšími spočívala právě s touto otázkou plných nákladů, protože pak jsme se vždycky bavili o tom, jaké jsou pak nepřímé náklady v rámci toho. Vím, že toto rozhodnutí všichni neocenili, ale vedlo to k radikálnímu zjednodušení a snížení míry chybovosti. Čili teď se bavíme o účinnosti programu, o vědeckých inovacích. Za několik týdnů však na výboru pro rozpočtovou kontrolu budu čel paní Gresle, kde se budeme bavit o eh, zprávě finanční a čím méně bude chyb, tím méně pak eh, o auditu bude muset proběhnout. Dále inovační rady. My se tím zabýváme. Je pravda, že eh, pan komisař, když byl jmenován, se tím také zabýval. Máme vynikající RC pro um, periferní okrajový výzkum. Proč tedy nemít něco podobného i pro malé a střední podniky? Za tímto účelem vypracujeme dokumenty, návrhy na začátku příštího roku. Dále rozpočet nebo financování e, založené na, výst, na hodnocení výstupu. K tomu se bude v příštích dnech organizovat seminář, ale musíme být opatrní, protože často, když máme nějaký výzkum, tak často absence výsledku je výsledek. Když máte třeba pocit, že máte jít určitým směrem ve, v lékařském výzkumu a pak zjistíte, že to nikam nevede, no tak to je výsledek, který vás vede k tomu, že přesměrujete aktivitu někam jinam. Takže musíme dávat pozor abychom nepřistupovali ke zjednodušení za cenu zjednodušení, abychom říkali, že zaplatíme za výzkum pouze, když z něj vzejdou nějaké produkty na trhu. Nesmíme tímto směrem jít příliš daleko. Pane Henkel, vy jste hovořil o Švýcarsku, Rusku. Spolupráce s těmito státy je důležitá ve Švýcarsku po referendu. Je už pouze částečné připojení, eh, připojení k horizontu 2020 účastní se také ITERu a těch rozšiřovacích opatření, ale v dalších otázkách nejsou připojeni. A to skutečně brzdí spolupráci se Švýcarskem. Pokud jde o Rusko, tak um, tam je zatím eh, spolupráce na mnohem nižší úrovni než dříve. Správně jste řekl, že by výzkumníci měli tedy provádět výzkum, nikoli psát návrhy. Já souhlasím, eh, právě proto máme dvoustupňový systém, kde nejprve se předloží pouze desetistránkový nástin, který netrvá příliš dlouho, a pouze ti, co se dostanou do druhého kola, pak musí vypracovat podrobný návrh. Máte zcela pravdu. Pokud už od začátku chceme podrobné návrhy, no tak tím bychom pak strávili i roky jen vytvářením návrhu a tak a jejich hodnocením, to je mrhání lidským kapitálem. Někteří říkají, podívejte se na Spojené státy, ale nedávná studie ukázala, že ve Spojených státech vědec 42% času průměrně stráví na plnění požadavku oznamovací eh, povinnosti nebo plněním žádostí. Takže nemůžeme říci, že by Spojené státy v tomto ohledu byly až tak zářivým příkladem. Zmínil se také počet eh, zaměstnanců. Já jsem zmínil, že naše provozní náklady jsou velmi nízké, jako 3% pro výkonu agentury a eh, dělali jsme výzkumy, například s německou Deutsche Forschung Versailles Gemeinschaft a Eh, důvod tedy celkový je takový, že sociální vědy se musí eh, plně integrovat, protože zmiňovali jsme třeba příklad Alzheimerovy choroby a demence. To není pouze zdravotnická záležitost. Eh, budou to 100 tisíce lidí v Evropě, kteří budou trpět touto chorobou, kdo se, jim, kdo se o ně bude starat, kdo o ně bude pečovat a tak dále. Takže tady je důležité zajistit skutečně, eh, aby se, aby se rozvíjel výzkum eh, na tomto eh, poli, ale zatím pořád mezi sociálními vědami, inženýrstvím a zdravotnictvím je tedy určitá nutnost volby, ale dali jsme 200 milionů i na sociální vědy, ale je nutno abychom zajistili správnou dělbu, abychom byli disciplinovaní. Pracujeme na tom každopádně. Pane Debaker, máte celá pravdu. Odstoupili jsme od eh, podrobných popisů a tím pádem máme více žádostí. Ale o to jsme byli požádáni. Bylo nám řečeno, v sedmém rámcovém programu nám říkáte přesně, jaký výzkum máme dělat. Nebylo by mnohem lepší, definovat problém a pak přijít s nejvíce inovativním řešením? Čili popsali jsme e, výzvu, které čelíme a vyzvali jsme vědecké společenství, aby přišlo s inovativním řešením. Ano, jistě je to efektivní, ale nesnižuje to počet návrhů, to je pravdou. Zmínil jste další důležité téma a to je sladění s národními programy. Otázky jako je třeba Alzheimer nebo demence, které už jsem zmínil, nebo potravinová krize, která se blíží, energetická otázka. To jsou všechno věci, které vyjadřují a vyžadují, abychom sladili národní a evropské programy, či abychom měli společné programování. A tady eh, vnímáme některé úspěchy, úspěšné kroky. V Luntu se bude konat významná Eh, událost právě týkající se slaďování těch národních a evropských programů. To je jeden z hlavních kroků, které můžeme přijmout, omezit eh, roztříštěnost. To neznamená specializaci, kdy jedna země dělá to, druhá ono, ale větší prostě celkové sladění aktivit. Zmínil jste otázku související s mm, tím, aby se zajistilo, že výsledky se dostanou na trh a že nejsou jenom výsledky výzkumu, ale že je i možnost jejich uplatnění. Váš kolega Celestio eh, Tas to také zmínil. To je ta velká změna oproti eh, v rámcovému programu, sedmému rámcovému programu. By existovala jasná vazba mezi inovací a uplatněním aktivity, které budou přenášet eh, znalosti. Takže nyní eh, už jsme na úrovni, kdy nejenom vznikají poznatky a znalosti, ale kdy umožňujeme její uplatnění, což pro malé a střední podniky bude důležitý krok vpřed. Zjednodušení je proces, který pokračuje neustále. Já jsem říkal, že na tom budu dál pracovat. Paní Kapel, vy jste zmínila, že kromě rozpočtové záležitosti, jak tomu jsem se vyjádřil, že je důležité, abychom také oslovili třetí země. Abychom posílili spolupráci se třetími státy, s Austrálií, Brazílií, dalšími. Horizon 2020 proto musí být nejotevřenější program na světě. A my se snažíme ty čínské a americké odborníky opravdu zapojit, přilákat, přitáhnout k našim projektům. Dokonce přímo ve Spojených státech jsme nastartovali samostatnou aktivitu, která se nazývá Destination Europe. A víte, že eh, v Američané hledali talenty v Evropě, my se teď snažíme hledat talenty v Americe, říkáme, máme ERC, je to program na špičkové úrovni, připojte se k nám, pracujme společně. A myslím, že to zatím funguje poměrně dobře. Děkuji, pane řediteli. Paní Kudrecka, prosím. Bardzo dziękuję. E, Děkuji mnohokrát. Zejména bych e, ráda poblahopřála panu řediteli za vynikající prezentaci. Byla velmi věcná, stručná, ale zároveň velice výstižná. Připomínám, že Horizont 2020, když byl tento program založen, tak měl poskytnout také šanci pro to, aby se rozšířila účast, možnost zapojení různých regionů, které měly jak jaksi potřebu dohonat něco v této oblasti. A od polského kontaktního místa jsem obdržela jisté informace v tom smyslu, že i nadále máme velkou propast mezi novými a členskými, eh, promiňte, a starými členskými státy a tato propast se nezmenšuje, naopak stále se prohlubuje. Eh, počet povolených projektů pro těch 17 starých členských států je asi 70 tisíc a pro zbytek členských států proti nové je to 1800. Celkový objem u starých členských států je 8 miliard eur a u nových členských států je to pouze 372 milionů eur. Z toho jasně vyplývá, jak hluboká je tato propast. Devět ministrů nových členských států odeslalo dopis Evropské komisi, ve kterém zmiňují jeden z těchto problémů a definují ho tak, že odměna pro účastníky projektu je v nových členských státech nedostatečná. Vyplývá to z jisté staré zátěže v rámci financování výzkumu. A já se ptám, pracuje Evropská komise na nějakém hodném řešení tohoto problému? A pokud eh, pak, že ano, co konkrétně činí? Děkuji. Vaše, vaše zkušenosti jako ministrině v Polsku jsou pro nás zásadní v této diskusi. Další řečník, paní Griffin, děkuji. Pane Burku, děkuji za aktuální informace. To určitě bylo užitečné, jak řekli kolegové. Mm, eh, to byl boj eh, našeho výboru bojovat za Horizont 2020 eh, a takže, jak jste řekl správně, je třeba, abychom pracovali napříč Eh, celou výzkumnou eh, agendou, eh, aby tam byla věda i humanitní, společenské vědy, jak se správně řekl, takže i mm, já jsem mm, o tom hovořila s komisaři Moras a Kretu, kdy jsme hovořili o tom, že i ten Horizon 2020 musí být v souladu s národními programy, ale že tady jsou určité problémy především u nás, v našich regionech, v Anglii, protože tam Potom ty eh, strukturální fondy spíše tedy jdou na tu národní úroveň, ne regionální, což je problematické. A no, pan Mordas mi dal odpověď, ještě čekám eh, odpověď od paní Kretu, ale mm, mm, je třeba si uvědomit, že okolnosti se v různých státech liší i tak, jak řekli kolegové, je třeba ochránit základní výzkum, zatím tedy ten výzkum, který nelze uvádět na trh. Takový dva příklady z severozápadní eh, eh, Anglie z Manchesteru eh, a z univerzity z Liverpoolu, který, který pracuje třeba na izolaci buněk, což by mohlo vést eh, k výzkumu vakcíny proti ebole, takže to je eh, dlouhodobá záležitost, ale potom to má obrovské důsledky. Moje otázka tady se týká i genderové rovnováhy a i etnika, tedy barevného obyvatelstva a tam pořád existují velké rozdíly, je tam tedy gender, eh, jsou tam genderové rozdíly a ne všechna etnika se zapojují, takže co uděláte pro to, abychom toto všechno vyřešili? Děkuji. Pan Royal. Já bedanke mich. Já také mnohokrát děkuji. Kolegyně právě poukázala na to, že na začátku našich debat o Horizontu 2020 jsme hovořili o tom, co můžeme učinit proto, abychom podpořili ty regiony, které mm, nebyly tak aktivní z hlediska výzkumu. A my jsme na to napře- naplánovali specifický projekt, týmy projekt, a nyní jsem se doslechl, že tento speciální projekt eh, komu se příliš nadšeně nepodporuje, že ho tak nějak provádí. A počet projektů které tady zatím jsou, 31, které se stavily business plán, je také velmi skromný. Mám dvě otázky. Za prvé, proč tomu tak je? A za druhé, proč to trvá tak dlouho? Zdá se, že veškeré ty postupy jsou velice dlouhé, zdlouhavé a komplikované. A za třetí ptám se, proč spravují ty posledky, eh, ty regiony samotné, proč je nespravujete společně s partnerskými institucemi, které již znáte z dřívějška, což by tu záležitost celou velmi zjednodušilo. My jsme tedy přišli s tím politickým slibem, že to bude skutečně náš příspěvek pro ty regiony, které mají potřebu se dále rozvíjet. A pokud to nebude fungovat, tak bude mít problém eh, komise skutečně zásadní problém. A já vás tedy prosím o to, abyste se tomu věnovali mnohem intenzivněji než do posud. Děkuji, pan Rybik. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat komisi a také panu komisaři Moedašovi za minulý týden, za tu akci, kde byl účasten také pan Jiří Buzek, ten Midpírinský. Tam šlo v podstatě o to, abychom v budoucnu poslance lépe informovali o výzkumu a vědě. Viděli jsme, že ten sál byl naprosto přeplněn. A je vidět, že ten program skutečně vyvolává velký zájem. A děkuji tedy mnohokrát za to, jak dobře to fungovalo. A druhá věc, ten nástroj pro malé střední podniky, tady se projevilo, že je to velmi úspěšné že bychom měli na toto věnovat ještě více prostředků. A proto se ptám, po té, co jsem také byl při vyjednávání o rozpočtu 2016, jsem účastním těchto jednání jako člen výboru pro rozpočet a já se ptám, jak bychom tedy mohli zajistit to, aby tento nástroj měl více prostředků a aby nám tady negativně e, to neovlivnil fond EFSI, který je jakýmsi způsobem konkuruje tomuto nástroji. A dále aktuální otázka. Co si myslíte o tom, že je třeba zanalizovat naše výzkumné programy, programy v rámci Horizontu 2020 a podívat se na to, kde bychom se mohli soustředit na migranty, kde bychom mohli být aktivní. Je možné, že mezi migranty je mnoho vysoce kvalifikovaných osob, výzkumníků, které nutně potřebujeme. Eh, existují na komisi úvahy v tom smyslu, jakým způsobem bychom mohli tyto vědce a výzkumníky u nás co nejrychleji zaintegrovat. Možná by bylo vhodné mít nějaké seznamy, kde by členské státy věděli, eh, jaký výzkumníci a věci přicházejí a možná by členské státy ještě chtěly mít kvóty pro to, které výzkumníky tedy mohou přijmout do své země protože jistě budou mezi sebou konkurovat o takovou možnost. Děkuji, pan Schaffhauser. Ano, pane řediteli, dvě poznámky eh, eh, od někoho, kdo 20 let pracoval v eh, skupině, která se zabývá špičkovými technologiemi. Váš program neplánuje nic proto, abychom Eh, po, abychom podporovali lídry v EU. Já mám na mysli dvě konkrétní společnosti, které jsou původem z Alzaska. Já jsem i e, e, působil v regionu v Alzasku, měl jsem na starosti vývoj Alstom a Alcatel mám na mysli. Tady skutečně jde o velkou nekalou soutěž, to mohu prokázat. Pokud jde o Alstom, zde byla nedávno napsaná jedna kniha o Alcatelu, tak to je ještě starší historka, jak to tam všechno připravovali, já to znám zevnitř. A můžete určitě si to prověřit u bývalých představitelů těchto firm, což tedy všechno destabilizovali, destabilizovalo společnosti, které byly lídry v EU a e, u Alcatelu to tak bylo, u Alstomu do budoucna a mm, celý ten e, sektor byl tedy skoupen a mm, byl, bude tedy zničena celého struktura na úrovni EU. Proč ve vašem programu jste nenaplánovali něco takového, jak podporovat ty evropské špičkové firmy, ty takzvané lídry, protože ty již mají to excelentní know-how, jsou to lídři a je třeba začít tím, že nejprve ty ochráníme, pak budeme si připravovat eh, ty nové lídry. A za druhé, druhá otázka, to se týká výzkumu. Zde ve výzkumu eh, jsou dvě věci, tedy teoretický výzkum a potom ten podnikový. Pokud je ten teoretický, vy máte tam 2,4 miliard, které tam navrhujete a mm, potom jde o investice do rizikového kapitálu a o to, aby mm, bylo možné ty nové technologie začít používat v průmyslu. A možná bychom to číslo měli navýšit, podle mě. A na druhé straně, pokud to necháte na bankách, tak ten výsledek bude nulový, to je moje vlastní zkušenost. A tady eh, je třeba, abychom skutečně využili ty business angely, jak se jim říká, ty, kteří mají zkušenost z průmyslu a kteří budou podporovat a mm, kteří budou tedy ty národní eh, eh, programy, ty, ty národní programy, které je v podstatě budou, eh, budou tedy potom podporovat, protože miliarda třeba to není nic pro, to není pro podniky, to, to je třeba pro fyzické osoby, takže to je velice důležité podporovat tady ty business angels a potom podnikový výzkum, výzkum v podnicích. Vy zde v tom, v té, pokud jsem dobře pochopil, v této agendě zdůrazňujete to, co podle mě je důležité, ano, ale jas, není mi to jasné. To znamená, vy chcete mít nějaký evropský program, anebo chcete, aby nějaký podnik z jedné země, aby mohl uh, Eh, ve svých výzkumných programech mohl těžit, profitovat z toho vašeho, čerpat z toho vašeho programu. Takový příklad. Když třeba, já, aha, už mluvím moc dlouze, ano, ještě jednu větu, prosím. Takový příklad. Většinou, když mm, máme tedy programy, kde se zúčastní tři nebo čtyři subjekty, no tak eh, ten, ty výsledky jsou jiné, než když ten program někdo dělá sám, třeba výzkum eh, společnosti Airbus. Eh, takže tam jde o dvě země, ale pokud chceme skutečně propojit dvě či tři kultury, tak potom ty programy jsou nákladnější a ta efektivita je daleko nižší s větším počtem zemí. Já se omlouvám, pane předsedo, že jsem hovořil příliš dlouze. Děkuji, paní Lopes. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat panu řediteli za to, že přišel a pohovořil k nám. Za prvé, se chci vyjádřit k to Je politování hodné, že zde máme škrty v programu Horizont 2020 a dokonce to i podporuje část parlamentu což nám ukázalo, že pro reálnou, reálný produktivní výzkum je inovace a výzkum e, věda zásadní. Za druhé her, revize Horizontu 2020, e, takže já myslím, že to je i dobrá chvíle revidovat e, priority a především, abychom splnili stanovené cíle. A tak chci zdůraznit, že je nutné dát prioritu Eh, těm eh, výzkumným eh, centrům a veřejnoprávním univerzitám a snažit se o synergie s politikami soudržnosti, sociální soudržnosti, tak abychom se vyhnuli tomu, že veškeré ty technologické aktivity se budou koncentrovat jenom v pár regionech. Je třeba podporovat malé střední podniky a družstva, které vytváří pracovní místa, aby nebyly závislé na velkých monopolech a v koncernech. A proto je třeba stanovit si jasná politická kritéria a veřejného výzkumu, jako energetika, e, e, e, efekt, účinnost, lepší technologie, ekologie, lepší zdraví a podobně. Je třeba i dbát na pracovní podmínky jednotlivých výzkumných pracovníků v členských státech. Bohužel ne všechny státy mají optimální podmínky pro to, aby vědci mohli řádně rozvíjet svoji činnost. Děkuji. Děkuji. A, mm, takže to byl poslední řečník, takže já si dovolím krátkou otázku eh, o tom, jak spolupracovat. Jak vidíte tu spolupráci v rámci Horizontu 2020 mezi Evropským eh, institutem pro inovace a technologie, což je což v podstatě spadá do kompetence různých komisařů. A jak tedy vidíte tu, tu spolupráci i s jinými programy inovací a výzkumu? Děkuji. I start with your question. The cooperation inside Takže spolupráce s kolegy v komisi je vynikající. Vzhledem k tomu, že eh, je tu financování z horizontu 2020, tak se scházíme takřka měsíčně s kolegy a hovoříme o pokroku těch projektů, jakým způsobem můžeme eh, prostřednictvím těchto takzvaných KICS eh, hledat řešení na velké společenské výzvy. Takže to funguje na úrovni generálních ředitelů a komisařů. Byla zmíněná otázka mezery mezi starými a e, novými členskými státy, to znamená EU 15 a 13. Jak jsem zmínil na závěr předchozí prezentace, tak momentálně není důvod k panice, protože současná situace se nezhoršuje oproti sedmému rámcovému programu, ale vyžaduje monitorování statistiky a data mají úplně jiný význam. Když se díváte z absolutního hlediska na to, kam ty peníze jdou, tak vidíte, že větší země, Spojené eh, království, Francie, Německo mají eh, více. Ale když to srovnáte s eh, počtem výzkumu na národní úrovni, tak to najednou vypadá úplně jinak. Jinými slovy, pokud nějaká země vynakládá pouze 0,1 Eh, procenta HDP na výzkum, tak nemůže být překvapivé, že se těžko může účastnit eh, Horizontu 2020, protože tam chybí vědecká základna. Takže musíme dávat velký pozor, jak interpretujeme ty údaje. Ovšem je to věc, kterou monitorujeme a to velice pozorně. Eh, máme tu ty rozšiřovací opatření, vy jste zavedli teamingový program, já si dobře vzpomínám na naše diskuze za kyperského předsednictví v Larnace, to byl vlastně váš vynález, byl to jeden z nejslibnějších nástrojů, které máme k dispozici. Dívám se také na pana Royla, protože i vy jste zmiňoval týming. Říkal jste, že máte pocit, že komise to nepodporuje z plného srdce. Já vás mohu ujistit o tom, že to opravdu podporujeme ze všech sil s polským ministrem jsem o tom hovořil ve Varšavě eh, velmi intenzivně. Je to velmi dobrý příklad synergii mezi Horizontem 2020 a eh, strukturálními fondy. Návrhy jsou eh, původně vybírány na základě peer review, funguje tu třeba Max Planck Institut a centrem, institutem a centrem v Polsku nebo v Bulharsku. A takže de facto vytváříme nové eh, instituce. Jejich začátek bude financován horizontem 2020. Ale nakonec chceme, aby do toho investovali samotné regiony, protože to ukazuje potom závazky těch regionů prostřednictvím strukturálních programů a to v zájmu reálné změny. Takže je tu velký zájem o to, aby to bylo úspěšné, Mnoho zemí říká, tohle je přesně ta reforma, kterou potřebujeme, projekty tohoto typu jsme ochotni na to vynaložit prostředky. Myslím, že by bylo velice dobré, kdybyste se mohl účastnit jedno z příštích zasedání na vysoké úrovně, probírat pokrok, protože paní Kudrecká to může určitě potvrdit. Je tu velký zájem o to, jak jsou tyto projekty momentálně eh, řízeny a podporovány komisí. Paní Kudrická zmínila také tu otázku přečíslování platů. My teď hovoříme s, se zeměmi EU13 o platech a po dopise, který jsme dostali od ministrů těchto zemí, se určitě uvažujeme, jestli bychom nemohli platit vyšší platy nebo jiné platů lidem ze zemí EU13, což by bylo byla velká změna oproti našim stávajícím pracovním metodám, protože náš celý systém financování je založen na národních eh, účetních standardech. To znamená, eh, polského výzkumníka platíme, platíme podle polských pravidel, britského podle britských. Že by bylo dobré mít spíš jakési jednotkové náklady, my se tím budeme zabývat a budeme o tom hovořit a diskutovat, ale pak pokud půjdeme tímto směrem, bude muset dojít eh, k revizi pravidel účasti. A pak se na tom bude účastnit do značné míry i váš parlament v rámci spolurozhodování. Pan Griffin říká, že musíme dávat pozor, když hovoříme o synergiích a sladění národních programů. Také jste správně zmínil, že žádná jednotlivá země nebo region má monopol eh, a pokud jde tedy o excelenci, tak musíme šířit eh, ty prvotřídní eh, výzkumné, eh, výzkumné projekty. Třeba Manchester byl dobrý příklad, kde z jednoho výzkumu pak bylo mnoho vedlejších spin-offů, čili přitom to vyšlo ze základního výzkumu. Pokud se budeme soustředit pouze na aplikovaný výzkum, No tak to bychom pak měli dnes možná velmi rychlé koně, ale neměli bychom stále auto. Čili základní výzkum je pořád ještě tou živnou půdou pro další inovace. A já znám tyto některé projekty na úrovni základního výzkumu. Podívejte se třeba na CERN. PETSCAN, který je, slouží jako Eh, sken pro rakovinu nebo většina eh, technologií, které jsou v našich mobilních telefonech, vznikly také jenom díky základnímu výzkumu. Rovnováha mezi muži a ženami, to je velká priorita. Vytyčili jsme si cíl 40% pro poradní skupiny, ale všechny jsme překvapili nakonec cílem 50%, který ukazuje, že je to možné. A také pokud jde o naše výzkumné projekty, tak eh, výzkum, který financujeme, by nikdy neměl být genderově zaujatý. To znamená, když máme klinické zkoušky a tak dále, měli bychom se vždy zabývat dopady na muže a ženy nebo testování třeba bezpečnosti automobilu, tak pokud jsou eh, tam v tom autě používány ehm, tedy ty eh, figuriny mužské, tak by měly být také ženské, aby vždycky ve všech směrech existovala rovnováha. Již jsem se vyjádřil k tomu, co řekl pan Royal k teamingu. Prosím, dostavte se na naše další zasedání, eh, setkání a uvidíte, že je to něco, co bereme velice, má, velice vážně. Pane Rubik, eh, my se, je tu snaha nastartovat ten nástroj pro malé, malé střední podniky. No jestli potřebujeme eh, více prostředků, samozřejmě já tu nejsem proto, abych žádal více prostředků, ale myslím, že čísla hovoří sama za sebe. Máme tolik vynikajících návrhů, které nejsme schopni financovat, nejenom, eh, což je frustrující nejen pro nás, ale zejména pro žadatele. Eh, otázka uprchlíků, Teď si klademe otázku, co bychom mohli dělat eh, z hlediska horizontu 2020. Zabýváme se tím a bude eh, na toto téma dokument pana komisaře. Každopádně se pokusíme co eh, nejrychleji zapojit případné odborníky do výzkumu univerzit a tak dále. Alstom Alcatel. Ano, to je smutný příběh, ale Horizon 2020 není programem průmyslové politiky. Jde nám o výzkum a inovace a rozvoj. Kdyby to byla otázka průmyslové politiky, pak bychom si vždycky eh, vybrali ty vítěze, než abychom nechali vítěze, aby se vybírali. Čili není to opravdu program průmyslové politiky, kde řekneme, tohle jsou firmy, které jsou potenciálními vítězi a my do nich investujeme. Takže v tomto smyslu to bude jiné. Není to eh, filozofie té stávající politiky. Jinak máte pravdu, že musíme prohloubit vazbu s rizikovými eh, kapitalisty, eh, s rizikovým kapitálem, s těmi eh, business angels a tak dále. Což je podobné jako to, co dělá pan komisař, pokud jde o RC a vztahy s jednotlivými startupy. Paní López, synergie se strukturálními fondy, to je další věc, na které nám hodně záleží. A pracovní podmínky, to v kontextu evropského výzkumného prostoru je rovněž pro nás prioritou, to znamená charta pro eh, výzkumníky. Velmi rádi vidíme, že mnoho výzkumných pracovníků podepsalo tuto eh, listinu. A RT to už jsme probírali, takže to je zatím vše. Děkuji, pane řediteli. Jak vidíte, máme již sklus 20 minut ale byla to důležitá, významná diskuze a já vám eh, děkuji, pane řediteli, za eh, vaši ochotu zodpovědět všechny dotazy. A my se přesuneme k bodu číslo 5, který je obnášení transparentnosti, koordinovatnosti a zbližování do politik daně z příjmu právnických osob. A Massimiliano Salini je naším zpravodajem. Pane kolego, prosím, můžete představit návrh vašeho stanoviska stručně, ne déle než pět minut, protože eh, opravdu, jak říkám, 27-minutové spoždění oproti původnímu plánu. Pane Salini, takže prosím, dávám vám slovo. Takže stanovisko Eh, se snaží vyhnout se tomu, aby toto téma, téma hm, daňové konkurence v podnikové sféře, aby se to náhodou eh, nestálo, eh, nestalo takovou válkou. Víme, že výchozí premisa hm, je vytvořit Evropskou unii, ale vím, že fiskální systémy se hodně liší. Já jsem Ital a tam ty daně jsou daleko vyšší než v jiných evropských státech. Takže Eh, ty základní body, na, mm, o kterých tam hovoříme, především je ten balíček pro eh, fiskální transparentnost eh, z, z 18. března a my jsme tedy zde vytvořili stanovisko které má za cíl vyhnout se tomu, aby ty daňové nerovnosti mezi členskými státy, aby eh, nevedlo k tomu, že eh, dochází k jevům jako Eh, úniky daňové nebo k špatné transparentnosti, což samozřejmě poškozuje celou ekonomiku, jiné systémy, protože to zablokovává naše schopnosti, schopnosti našich podniků operovat v několika státech a především to vede k tomu, že neevropské podniky odsud utíkají nebo to brání eh, vůbec tomu, aby, se, aby investoři měli důvěru v evropské systémy. A e, základní tedy výchozí bod je, že daňová konkurence e, e, i tedy pokud bude transparentní, tak může být nástrojem pro rozvoj a ne, nemusí to být nutně v rozporu, v kolizi. Poněvadž, jak jsem řekl úvodem, tak naše podniky ve většině případech v podstatě operují v několika zemích, takže třeba jim pomáhat a ne je o to odrazovat. Také i ve stanovisku Eh, mm, jsou eh, eh, dvě koncepce nebo dva konkrétní příklady toho, jak plnit tento cíl. První příklad, to je bod 5, tam se hovoří velice stručně, tedy teď to popíši, o problém dvojího zdanění, což vede k tomu, že mm, v podstatě mm, to podkopává fungování CCTB, ale zároveň hypotéza je taková, že bychom měli Eh, zajistit eh, spolupráci mezi příslušnými orgány, aby tedy eh, to, co se zdaní tedy v jedné zemi, tak aby to bylo kompenzováno, tak aby tedy finanční úřady mezi sebou komunikovaly. O to tady jde bod 6 potom, to je také velice konkrétní, ten se týká naší zkušenosti, tedy z mé země. Mám takovou zkušenost, asi jinde to možná taky takové, Tady jde o to navrhnout, mm, tedy vybrat, vybrat, jde o to vybrat skutečně kritické zóny, mm, ty zóny, mm, kde eh, je třeba dát jim takový impuls, které jsou vhodné velice pro eh, eh, takový dohled je třeba, aby tam mm, tedy mm, prováděli dohled, eh, aby tam došlo k lepší koordinaci mezi komisí a dalšími orgány, aby se podporovaly tyto zóny, eh, aby tam došlo k skutečnému oživení celých teritorií buď, anebo některých sektorů, kterých se ty krize týkají. Takže o to tady šlo, ale já myslím, že určitě eh, pozměňovací návrh ještě toto stanovisko dále obohatí. Děkuji kolego, děkuji za veškeré vaše poznámky a mm, mm, to je skutečně téma velice závažné, to znamená eh, daně z příjmu právnických osob, konvergence, transparentnost a nyní, pokud dovolíte, stínový zpravodajové. Um, pan Jen, Jens Geier za SAD. Děkuji, pane předsedo. S některými věcmi souhlasíme s panem navrhovatelem stanoviska, ale někde máme, v některých oblastech máme zásadní rozdíly, které tady krátce představím. Ve stanovisku chybí eh, několik jasných eh, vyjádření, která by tam měla být eh, ze strany našeho výboru. Chybí tam vyjádření v tom smyslu, že chceme mít automaticky povinný, automatickou povinnou výměnu informací o daních, že na tom trváme. A tím vlastně podporujeme požadavek, který již parlament vznesl na jiném místě. Dále si myslím, že v bodě dvě bychom měli zdůraznit, že velké podniky, které při staňování, velmi, při stanovování velmi agresivních strategií, jak se vyhnout daním a přitom tomto se opírají o pomoc mezinárodních poradenských firm, které jsou velice drahé. Tady musíme upozornit na to, že malé střední podniky takové možnosti nemají, že prostě nemají tolik peněz, aby se mohly obrátit na tyto drahé poradenské firmy a že to tedy představuje zásadní rozdíl mezi těmi velkými podniky, které si mohou něco takového dovolit a tímto způsobem ušetřit na daních a malými a středními podniky. Dále si myslím, že je důležité, že se vyplatí zdůraznit, že transparentnost eh, v oblasti placení daní je třeba vylepšit, takže skutečně budeme mít intenzivní Eh, podávání zpráv eh, stát eh, podle státu, podle tedy jednotlivých států a ještě chceme tam mít jeden bod a totiž věnovat se tomu, do jaké míry by mohla být digitalizace vhodná pro to, aby se podkopávaly národní daňové systémy. Co se týče bodu 6, tak zde máme naprosto jiné mínění než pan zpravodaj málo když jsem viděl takovou zprávu, kde by se takto nezřízeně eh, vlastně dělala reklama pro zavedení zón, kde jsou osvobozeny od daní. Milí kolegy, já si myslím, že je to zásadní rozdíl a opak toho, o co my se jako parlament momentálně snažíme. Snažíme se uzavírat možnosti v Evropské unii, jak se vyhýbat daňové povinnosti. Snažíme se vlastně výhody, které mají mezinárodní nadnárodní podniky z té nejednotnosti daňových systémů, odstraňovat. A na tomto místě v našem stanovisku dělat reklamu proto, aby existovaly nějaké zóny, které jsou osvobozené od daňové povinnosti, že bychom měli podporovat zřizování takovýchto zón, to je naprosto špatný přístup. Evropská unie potřebuje méně daňových rájů, méně možností, jak se vyhýbat daním a ne více. A právě v kontextu toho, že daňové záležitosti jsou stále ještě v národní kompetenci, bych já jako komisař se velmi poděkoval za takovýto danajský dar. Já to říkám proto, protože pro nás bod 6 je červená linie. My jsme si požádali vypuštění tohoto bodu. Pokud eh, se nepodaří vypustit bod 6, tak budeme muset jako frakce bohužel hlasovat proti zprávě pana. Děkuji. Eh, Mr. Maragal. Pan Maragala za zelené, se ne, nemýlím. Děkuji. Je mi líto, že jsem nemohl naslouchat prezentaci Pala Saniniho, neboť jsem byl na výboru pro kulturu, kde probíhala debata o jiném tématu. Ale jsem rád, že tady máme krátkou výměnu názorů o návrhu stanoviska. dostávám se k analýze. Máme k dispozici zprávu výboru Ekon a také práci výboru Taxe. Oba dva výbory se vědomí stejnému tématu a myslím si, že velmi dobře pokrývají ty otázky těch velkých nadnárodních společností a tomu, jak se vyhýbají daní již víme relativně hodně o jejich ziscích a o tom, jaké metody pro optimalizaci daní používají. A myslím si, že bychom do stanoviska měli dodat jistou věc, která spadá právě do kompetence našeho výboru. Tady myslím zásadní si uvědomit, eh, jak to vypadá s otázkou kompetencí. Kdo je kompetentní za co? Tady nejde pouze o otázky daňového dumpingu mezi jednotlivými státy, ale chceme vytvořit vyváženost eh, mezi velkými podniky a malými a středními podniky. V Evropě existuje tolik různých modelů podniků, které se přizpůsobily daným podmínkám a to je něco, co musíme zohlednit. Malé a střední podniky jsou často znevýhodněny, nemají ani ty prostředky, ani ty možnosti, které mají velké podniky, které potom tuto svou situaci zneužívají. Efektivní daňová sazba se často zveřejňuje například v mé zemi, je to 30% teoreticky, ale velké podniky platí tak 5 až 6% v realitě. A dále něco, co bychom rádi zavedli ku prospěchu reálné ekonomiky, je to, abychom zabránili finančním spekulacím. Což... Třetí úvaha, e, potřeba investice do eh, kapitálu společnosti, eh, tedy do podniku. Samozřejmě eh, zde je třeba se na to podívat z pohledu stávající situace, která dává přednost daňové výhody často dává tedy určitým firmám. A potom, pokud jde o daňové pobytky, je třeba se zamyslet i nad nástroji, které se týkají inovací, vědy a i pokud je o inovace, zde je třeba i vzít do úvahy tedy inovace, které je třeba patentovat. A je třeba i dávat impulzy takzvané cirkulární ekonomice a energetické účinnosti. Závěrem je třeba, abychom věnovali velkou, poža- eh, velkou, eh, eh, velkou, velký význam tedy tomu konsolidovanému základu se nejenom se dvěmi C, ale se třemi C a tak, abychom zde měli skutečné evropské daně, které se zavedou. A jsme i pro to, abychom hm, i Eh, mm, prováděli ty zprávy country by country a byli velice bdělí, tak jak eh, i pan předseda Juncker deklaroval minulý týden, to znamená, abychom skutečně zdaňovali tam, kde se generují reálné zisky. A zde pořád ještě je to nemožné kvůli velice komplikované regulaci a proto je třeba, eh, mm, protože často ta přílišná regulace vede k opačnému efektu. Závěrem je třeba i Mm, zvážit takovou koncepci, abychom byli opatrní, abychom ty různé nástroje, které se jeví jako pozitivní, tak aby nevodli, nevedly k tomu, že se vytvoří na určitých územích ty tax-free zones, aby náhodou eh, se to eh, nestala eh, cesta do nových daňových rájů. Ale víceméně tuto zprávu vidíme pozitivně. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Paní Kalas za Alde. Děkuji. Promiňte za spoždění. Děkuji za zprávu. Takže za prvé. Myslím si, že nejdůležitější je, že daňové eh, systémy musí být jednoduché. V Estonsku nemáme žádné poradce, přišli o práci protože systém je prostě jednoduchý. Takže tady, kde se hovoří o zavádění nových eh, dočasných zón, znovu hovoří o osvobozeních a výjimkách. Pokud máte eh, daňové eh, výjimky, tak je vždycky nějaká možnost optimalizace, najít si nejlepší daňové právník, je poradce, tak, abyste spadali do té výjimky podle regionu a tak dále. A tím pádem pořád nemáme situaci, kde prostě všichni zaplatí rovným e, svůj díl. Problém je v tom, že vždycky ti velcí hráči, míněno velké firmy, vždy mají lepší možnost najít si nejlepší poradce. A proto mohou eh, svoji daňovou povinnost optimalizovat, zatímco menší firmy z toho prospěch nemají. Takže jednoduchá pravidla a transparentnost při výběru daní jsou nejdůležitější. Děkuji. Děkuji vám za tento návrh. To znamená, co nejjednodušší. A paní Kapel za ENF. Děkuji, pane předsedo. I když nejsem stínovou zpravodajkou, tak bych ráda řekla pár slov k této zprávě, protože jsem členkou jak výboru Ekon, tak výboru Taxe a jsem stínovou zpravodajkou o automatické výměně názorů k této zprávě. Myslím si, že Tady návrh stanoviska kolegy Salínyho je povedený, mnoho bodů z jeho doporučení mohu podpořit. Co se týče bodu 6, aby se zvážily ty svobodné zóny, ty pásma, já si myslím, že je to inovativní, odchyluje se to od mainstreamu který vidíme v ostatních zprávách. Co se týče společného konzolového daňového základu pro právní eh, subjekty, eh, nemyslíme si, že by proto v Evropě již neměla být žádná daňová konkurence. Já jsem naprosto pro daňovou konkurenci v Evropě, ale ne v oblasti daňového základu, základu pro vyměření daní. Tam si myslím, že to mělo být jednotné, tak aby právě nemohlo docházet k agresivnímu daňovému plánování a vyhýbání se daním, tak jak jsme toho svědky nyní. Body 4 a 5, o kterých se hovořilo to je ochrana údajů a dále automatická výměna údajů. To si myslím, že jsou zásadní body. A to jsou také klíčové body zprávy Ferber. Automatická výměna informací by měla přijít během příštího roku. Na začátku října by rada k tomu měla schválit stanovisko. Zpráva si myslím, že je na dobré cestě, ukazuje, že to může fungovat, ale a tady v tom bodě panuje neschoda, tady se mu ochraně údajů. U komise má být řízen ústřední registr, kde veškeré ty tax rulings, ta daňová rozhodnutí budou tedy se schromažďovat a já se ptám, jak se to bude dělat a za druhé, kdo bude mít vůbec přístup k tomuto rejstříku, což je, myslím, zcela zásadní věc, co bychom tam mohli nějak dodat. A dále si myslím, že je skutečně zásadní, abych abychom mezi těmi třema zprávami, které vypracovává Evropský parlament k tomuto tématu, totiž tato zpráva, pak tady máme obecný damy Ferber a Salini, a pak ten návrh zprávy, o kterém hovoříme na výboru si to je zpráva Ferrera Toirer, chci, aby mezi těmito třema zprávami byla koherence, protože pokud ji tam nebudeme mít, tak my jako parlamenti vlastně oslabíme, zhoršíme naši pozici vůči radě i vůči komisi. Proto je důležité se podívat na to, aby to bylo koherentní, abychom to měli sladěné. Děkuji vám. Paní López Bermeo, promiňte změnu pořadí. Behalf of uh, GUE, of course. Za GUE. Není problém, pane předsedo, děkuji je, eh, děkuji zpravodaji tedy za tuto zprávu, tedy stanovisko, je nevyhnutelné, abychom koordinovali daně z příjmu právnických osob. A to především je to důležité pro průmysl, poněvadž je třeba se vyhnout mimo jiné situacím, ke kterým dochází, tedy v takzvaném fiskálním dumpingu protože to znamená, že potom to tlačí průmysl směrem dolů, který buď produkuje méně nebo delokalizuje a je to velký tlak směrem dolů, i pokud jde o tlak na mzdy eh, v těch zemích, kde jsou vysoké daně a nebo nemají k dispozici zisky na investice a akcionáři chtějí dividendy, mm, a mm, samozřejmě eh, tak proto radši do těch zemí, kde jsou nižší daně a e, to vede k ztrátě příjmů pro podniky, což potom je obtížné pro e, veřejné e, finance, což je pro nás zásadní pro transformaci produkce v EU. Dále, legitimní fiskální pobídky, jako ty určené k tomu, že se bude podporovat zaměstnanost nebo technologie v konkrétních regionech a především bychom měli tedy my touto cestou. Chci zdůraznit, že je zvláštní, že DG pro hospodářskou soutěž věnuje tolik času eh, na prošetřování dotací a často to ohrožuje podniky, které jsou produktivní a eh, eh, mm, a nevěnuje se takzvaným tax rulings, těm různým úlevám, které státy umožňují různým podnikům a ani se nevěnuje skandálům jako LuxLeaks. Dále, velice nám leží na srdci ty, mm, ty bezdaňové zóny. Eh, protože to by mohlo eh, vést k situacím, že to budou tedy eh, daně bez, bez, bez, bez daňové oblasti, což je pro nás nepřijatelné. Dále jsme pro to, abychom šli cestou daňové harmonizace. To budeme také prosazovat. Na... Děkuji. Pan Rubik. Já bych chtěl Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla také nejdříve eh, rád poblahopřál panu Konjugovi Salínimu, protože jde skutečně o to, jak můžeme v Evropě vytvořit nová, dobře placená pracovní místa. Jde tady určitý boj o přerozdělení mezi daněmi, které často jdou do konzumu, a na druhé straně mezi zisky, které můžou zůstat v podnicích a které pak můžou být investovány například na výzkum a na posílení podniku. A proto si myslím, že ve špatné hospodářské situaci je vždy dobré, když podnikům, které vytváří pracovní místa, poskytují služby a tak dále, když jim skutečně necháme co možná nejvíce peněz pro to, abychom pracovníkům umožnili také vyšší platy. A proto je důležité si vždy uvědomovat, že pouze to, co se vyprodukuje, se nakonec může také přerozdělit. To je zásadní. Samozřejmě velké nadnárodní koncerny si velmi zoptimalizovali daňovou oblast a pokud tady skutečně se doslýcháme, že v průměru platí daň ve výši 4% a malé a střední podniky <laughs> platí daň ve výši 80%, tak by bylo skutečně vhodné, aby platili všichni daně ve stejně výši což by pro malé a střední podniky bylo mnohem výhodnější a cíl pro nás by bylo vhodné, aby to bylo neutrální hlediska příjmu, totiž aby pokud to, co tedy ti ostatní zaplatí více, bylo použito na to, aby ta druhá skupina podniku zaplatila méně a mohla ty peníze dát potom na vyšší platy a na výzkum a na vývoj. A v těch oblastech, kde je největší nezaměstnanost, musíme skutečně zvolit nějaká radikální řešení, eh, a podpořit startupy nějakým způsobem. Například, že jim skutečně dáme osvobození od daní na tři roky, aby se mohli odpočinout a nastartovat své podnikání. A proto si myslím, že ta otázka té daně pro podniků je skutečně otázka konkurenceschopnosti a pokud je nějaká oblast konkurenceschopná, dobře investuje, dobře provádí dobrý výzkum, tak je schopná vytvářet dobré pracovní místa a tím i daně a tak dále. V tomto smyslu souhlasím s kolegou Salínem, protože si myslím, že Evropa by měla zvolit nějakou takovou cestu. A nyní za Evropskou komisi DG Taxud pan Ili. Pokud budete tak laskaví. Děkuji vám za možnost vyjádřit se předloženým doporučením. Jsme věční za tento přístup, zejména body 1 až 3 jsou plně v souladu s politikou komise. V akčním plánu, eh, který komise již oznámila, se říká, že uplatnění CCTB mělo by být povinné závazné pro nadnárodní firmy. To znamená, že již je akceptováno, že eh, malý a střední podnik nemá stejné možnosti z hlediska daňového poradenství a plánování. Dále otázka ochrany údajů. Doufáme, že při nadcházejícím ECOFINu v říjnu ministři financí, financí eh, dosáhnou schody na nejlepším přístupu, eh, zajištění ochrany údajů, do jaké míry přístup bude přístup k rejstříku a výsledkům a automatickým rozhodnutím. A dále, pokud jde o ty, o ty daňové kredity, to je stejný přístup jako v našem doporučení z roku 2009, to znamená snaha zlepšit situaci toho, jakým způsobem mohou být tyto kredity udělovány v případě, že je daň vybírána v jiném členském státě. Takže my vítáme ten názor, který vyjádřil pan Saliny. Dále k bodu 6. Tam jsem ještě trochu někud obezřetný, protože tam trošku zasahuji do kompetence kolegů na DG pro hospodářskou soutěž. Jaký, protože je důležité, aby nedošlo k porušení pravidel pro regionální státní pomoc. Tady máme třeba příklad Madeiry, kdy odchýlení od, došlo k odchýlení toho portugalského, od, od portugalského systému a jedině tehdy, eh, tedy, což je dáno určitými podmínkami, které musí být splněny. To je zatím vše. Děkuji. Děkuji. Vám, jakožto zástupci Evropské komise. A chci dát slovo zpátky panu Saliněmu. Jak jste slyšel, není tu, nepanuje úplná schoda ohledně vašeho návrhu, takže bychom rádi slyšeli vaše závěrečné slovo. Chci poděkovat kolegům, je třeba zde eh, eh, sdělit, že mm, to, eh, ta atmosféra Eh, ve které jednáme o hm, tomto eh, stanovisku, tak eh, to je hladký průběh. Je to samozřejmě pro nás výzva, stojí to pro nás, pro všechny, abychom šli do těchto žehavých témat hm, a což někdy tedy nám vadí, ale tady je třeba se pokusit, abychom skutečně odhlasovali něco, co bude změnou. Třeba to téma těch free zones, těch tedy mm, bezdaňových zón. Tak mm, podle mé vlastní zkušenosti mm, z pohledu podniku i z pohledu politika. Je to nástroj, který v podstatě e, e, je něco, co není daňovým rájem, ale samozřejmě opakuji, jste my máme tady různé zkušenosti v Evropě s tímto i v Itálii, takže to jsou zóny tam, kde existují malé podniky v krizi. Na těchto teritoriích je to prostě nástroj pro to, abychom pomohli oživení trhu. A je to nástroj, který je pod kontrolou státu, tak aby se z toho nestalo pravidlo a aby Eh, to potom bylo něco, co bude netransparentní a co by vedlo k nějakým nerovnostem. Naopak, je to nástroj pro rovnost, abychom napravili ty oblasti, které jsou znevýhodněné a k těm se přistupuje specificky, poněvadž spravedlnost, rovnost, ano, o to tady jde. Máme odlišné situace, a je třeba, abychom zde měli dostatečnou flexibilitu, tak abychom řekli, ano, to je situace eh, zvláštní a mm, já mm, si nemyslím, že ten systém daňové konkurence bychom měli zrušit, ale využít, abychom využili to jako pozitivní nástroj, který bude mít svoji hodnotu. A mm, já zcela souhlasím s kolegy tady i s GUE a se socialisty, když říkají, že toto by měla být zpráva, která bude především, která bude vyjadřovat podporu především těm, kteří si nemohou dovolit luxus fiskální turistiky, na rozdíl od těm, kteří mohou si to dovolit, protože mají prostředky zaplatit si konzultanty a podobně, takže jde o to podpora především ty malé střední podniky, které si to dovolit nemohou. Děkuji, máme čas do 1. října abychom ještě mohli vylepšit obsah a mm, předložit pozměňovací návrhy. I mm, z této diskuze mm, určitě vyplynuly určité ty směry, kterými půjdou pozměňovací návrhy, takže děkuji za příspěvky. Děkuji, to byla jasná odpověď určitě na všechny naše připomínky tady v sále a deadline pro pozměňovací návrhy je 1. říjen 2015, 12 hodin. Je to, myslím, jasné nám všem. A nyní čtyřiminutová přestávka, protože měli bychom začít přesně v pět hodin. Čtyři minuty přestávka.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 vede jednotku pro průmysl a suroviny v DG pro obchod. Mm, naše, naš briefing, který je velice důležité, důležitý ve vztahu k jednání od TTIP, e, jak si jistě vzpomínáte, již máme za sebou asi 10 kol jednání. Poslední se konalo v Bruselu 13. až 17. července. A v červnu se členové ne DG, ale G7, včetně pana Junkra, včetně pana předsedy Tuska, včetně prezidenta Obamy, jasně naznačili záměr zintenzivnit jednání o TTIP a Eh, najít eh, způsoby, jak pokročit ve všech oblastech. Eh, stejně taky americký kongres přijal ehm, ten návrh zákona o Trade Promotion Authority, takže na obou stranách Atlantiku jsme připraveni postupovat dále a rychleji. 8. července 2015 Evropský parlament schválil doporučení Evropské komise o transatlantickém obchodě eh, a transatlantickém partnerství, tedy od týmu jednání, eh, jednatelů, takže to je velice důležitý moment po zasedání G7, po desátém kole jednání. Takže prosím, Spravte nás o desátém kole jednání, pochopitelně pokud budou dotazy. Týkající se předchozích kol, mohou být rovněž nastoleny, takže máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání na tuto pravidelnou schůzku o TTIP. Mezi námi poslední se konala, neměli se v květnu. Když pane předsedo, já vám dám teď eh, takový přehled aktuálního stavu jednání. Pak si dovolím několik eh, konkrétních poznámek týkajících se energetiky, jednání o surovinách a o té stránce týkající se aspektu malých a středních podniků, což jsou pochopitelně témata důležité, důležité pro práci našich výborů. Pokud jde o obecný update, tak víte, že je to velice náročné jednání od začátku komise konstruktivně a e, proaktivně se e, účastní. Došlo k řadě eh, událostí jak eh, na obou stranách Atlantiku. Americký kongres skutečně schválil eh, vznik té Trade Promotion Authority, která umožňuje panu Obamovi pokračovat v mm, obchodní agendě. Obamova administrativa se snažila dokončit TTP, to znamená Transpacifické partnerství, ale nakonec jim nepodařilo překonat eh, rozpolcení eh, v rámci, pokud jde o některé eh, partnery, zejména pokud jde o mléčný sektor. A snahu je teď dořešit v příštích několika týdnech tyto problémy. Pokud jde o TTIP, tak i když budou nadále prioritou transpacifická jednání v příštích měsících, tak blížící se finalizace pak umožní eh, Spojeným státům se eh, zaměřit na Evropskou unii. Přijetí usnesení parlamentu v červenci velkou většinou rovněž podpořilo jednání o TTIPu velmi nedávno, minulý týden, komise rovněž schválila návrh o investiční ochraně a o tom systému eh, těch eh, soudů, soudní systém, což vychází z konzultace a vstupu Evropského parlamentu, členských států, dalších aktérů. A paralelně s tím výbor INTA se schází, mý kolegové představují tento návrh výboru INTA s tím, že si přejeme tento návrh tomuto důležitému tématu, aby byl plně probrán s Evropským parlamentem a členskými státy. Předtím, než s tím eh, předstoupíme před americké partnery. Chtěli bychom to dotáhnout za Obamové administrativy, snažíme se eh, pokročit ve všech oblastech do konce roku. Pochopitelně je důležité, aby tedy samozřejmě merit věci měl přednost před eh, rychlostí. A komisařka Malstromová Zítra eh, ve Washingtonu a USTR se budou rovněž zabývat dosaženým pokrokem jednání o přístupu, tržní přístupu byla zatím poměrně dost náročná. Musíme najít nějaký způsob, jak eh, překlenout a najít, poku, dosáhnout pokroku, pokud jde o eh, různé tarify, ehm, zakázky. To jsou věci, které spolu souvisí a je potřeba jednoznačný závazek, včetně citlivých otázek, jako jsou některá omezení eh, v, ve Spojených státech nebo iniciativa By American. Takže je důležité Eh, také, jak jsem zmínil, řešit i tu druhou stránku věci, a to jsou veřejné eh, zakázky. A obojí musí probíhat eh, souběžně. Dále regulační spolupráce. Ta dohoda musí mít hmatatelné výsledky a výstupy. A musí být jasné, že náš stávající standard ochrany se nesníží musíme zejména pokročit, pokud jde o pokroky založené na eh, textu eh, a ehm, pokud jde o pravidla, tak budeme prosazovat pokrok, pokud jde o zeměpisná označení, obchod energiemi a surovinami, což je téma, které po eh, této prezentaci ještě rozvedu. Dále udržitelnost a um, obchod, to bude uh, ústředním tématem nadcházejících kol jednání. Máme plnou podporu komise dotažen, k dotažení úrovně na vysoké úrovni. Politická podpora členských států v příštích měsících bude podstatným prvkem tam abychom získali podporu veřejnosti. Tlak na transparentnost je skutečně silný a bude, vyžadovat, bude to vyžadovat komunikační úsilí ze strany komise i členských států. Komise nemůže získat veřejnost sama. Zodpovědnost je i na politicích na národní evropské úrovni. Komisařka Mastromová podporuje větší transparentnost a změny v budoucnosti budou směrem k větší otevřenosti, ne menší. A nyní otázka energetiky. V desátém kole v červenci byly technické diskuze eh, na všech úrovních. A to aniž by to bylo na úkor stávající kapitoly o energii a surovinách, tam k tomu, že Spojené státy ještě nepřijaly příslušné rozhodnutí. mezi tím musíme jasně definovat všechny komponenty, případné kapitoly o energetice a surovinách, tak aby rozhodnutí mohlo být přijato v brzké době souladu se závěry G7, které jsem eh, právě zmínil. A to jsou závěry již z června, kde se volá eh, po urychlení práce ve všech oblastech a finalizaci nástinu dohody ve všech oblastech, včetně kapitoly o energii do konce letošního roku. již od začátku musím zmínit, že eh, ta, ty, ten výstup musí být vyvážený, i pokud jde o energii a suroviny. Nemůžeme se zaměřit pouze na fosilní paliva, kde samozřejmě musí hodně práce, se musí vyřešit problém přístupu k americkému plynu a ropě, což zatím není možné vzhledem k omezením vývozu ale musíme začlenit také ustanovení o obnovitelné, eh, obnovitelných energiích a energetické účinnosti, aby to bylo opravdu eh, vyvážené. Jsme nesmírně vděční Evropskému parlamentu za podporu. V tom usnesení, kde se eh, hovoří o otázce konkurenceschopnosti, energetice a širších geostrategických důvodech, které činí z této kapitoly v té typu důležitý prvek. Hovořili jsme o um, otázkách um, suroven velmi dopodrobná tedy jednak Eh, rozsah začleněných surovin a také to byla debata o bariérách, které existují v obchodu se surovinami nejenom eh, mezi Evropou a Spojenými státy, ale také ve vztahu k dalších, dalším zemím, kde mohou být společné zájmy. Dále aktivity spolupráce v oblasti energetiky a surovin, hovořili jsme o možné budoucí spolupráci i na úrovni rozvoje a inovací. A také jsme se bavili o tom, jak integrovat tyto činnosti do dohody. Příští kolo bude 19. října v Miami. A pokud jde o energetiku a suroviny, tam bude jednání o týden předtím ve Washingtonu. Takže 12. října. A naší snahou je soustředně jednat o problémech, které jsme zatím identifikovali a s tím, jak se bude blížit konec roku, tak se musíme přiblížit k dokončení technických diskuzí o jednotlivých komponentech této kapitoly, abychom tím usnadnili politické rozhodnutí, které musí být sladěno se závěry G7. A ještě dovolte pár slov závěrem k otázkám malých a středních podniků v jednáních. TTIP, jak víte, je první dohodou se třetím státem, v níž je samostatná kapitola o malých a středních podnicích. Obě strany souhlasí s tím, aby tu byla tato, eh, taková kapitola. Souhlasíme s tím, že by se měla zaměřit na tři otázky. Spolupráce, s dílení informací a založení výboru pro malé a střední podniky. Spolupráce je zatím ten nejpokročilejší kdy budeme na stávající spolupráci. Když jsme identifikovali oblasti, v nichž můžeme dosáhnout lepší spolupráce v otázkách relevantních pro malé a střední podniky. Pokud je o sdílení informací, tak tam ještě můžeme výrazně pokročit. rozpracovat webové nástroje pro sdílení informací, tak aby evropské podniky, malé a střední podniky se mohly více dozvědět o potenciálu, který jim skýtá tato dohoda, aby měli více znalostí o podmínkách, které jsou potřeba k exportu do Spojených států. My máme takzvanou, takzvanou exportní helpdesk, která dává potenciálním zájemcům tyto informace a chtěli bychom podobný instrument vytvořený ze strany Spojených států. Čili to je ještě druhý problém na poli malých a středních podniky, podniků. A konečně vytvoření výboru pro malé a střední podniky to je důležité, protože malé střední podniky budou pochopitelně potřebovat mít přístup k těm příležitostem, které vyplývají z různých částí té dohody, aby mohli z té kapitoly mít nějaký prospěch. Proto to musíme navázat na další části té dohody. A to spíš souvisí s instituční strukturou té dohody, takže diskuze na toto téma nelze, nelze ukončit předtím, než budeme mít lepší představu o tom, jak, jaký bude instituč, jaká bude ta instituční struktura celé dohody. Takže tolik ty tři oblasti, v kterých pracujeme a v kterých budeme pracovat i v jedenáctém kole. Je to oblast, v níž ve srovnání s dalšími bylo dosaženo hodně pokroku a pořád jsou tu tedy ještě další otevřené otázky, které je potřeba dokončit. Takže to je prozatím z mé strany vše. And the first speaker giving... Děkuji a teď eh, první řečník je kolega Paul Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji za tyto informace. Myslím si, že je že má smysl, že o tom diskutujeme, že je to důležité hovořit o tom, jakým způsobem můžeme obě dvě hospodářské oblasti propojit tak, aby to bylo ku prospěchu obou stran. A samozřejmě pro nás výbor je otázka energií a surovin zásadní, centrální. Jak to tady vypadá momentálně s možností exportovat energii z Ameriky, říkám, pan poslanec, jak to vypadá s licencemi a bude se zde používat energetická charta? Je ta energetická charta základem pro vyjednávání? A má druhá otázka se týká průmyslové politiky. Dnes například vidíme na případu Volkswagenu, že eh, budou potrestány sankcí ve výši 8 miliard, 18 miliard eur Vidíme z evropské strany, ze strany EU jednávají s Googlem, kde jsou také naplánovány vysoké sankce, kterým pravděpodobně dojde. Podle mě je to určitým určitý způsob studeného zdanění, a protože jsme tady již hovořili o daních pro e, právnické osoby. Jak hledíte na tyto sankce? a e, zohledňuje se to při vyjednávání odpovídajícím způsobem. A má třetí otázka se týká zadávání veřejných zakázek. Jak budeme tedy postupovat, jak se postavíme k tomu Buy American Actu, co tedy od nás důsledně američané pořadují jakožto protislužbu, na co se tam soustředí. A pro malé a střední podniky, tady bych se zeptal na jednu věc, co jim TTIP může nabídnout? Co tam může být lepší než ty eh, obchodní zjednodušení, kterým vyplývají z smlouvy ve VTO? Paní Kirchhoff Darling, další. Eh, děkuji za aktuální informace. Já se omlouvám, že jsem sem vběhla, když jste již hovořil. Já vítám ten pokrok, který se týká kapitoly malých středních podniků a jedna z výzev eh, spojených s touto kapitolou je právě nedostatek transparentnosti na straně USA, pokud jde o regulaci na úrovni státu a především v oblasti služeb. A eh, tedy Eh, to znamená, eh, je zde nějaký pokrok, pokud jde o katalog těch pravidel a norem suroviny. Vy jste zmínil spolupráci s USA v oblasti surovin a mm, třetí, mm, se třetími zeměmi, tam, kde máme společný zájem. My jako oba kontinenty nyní máme legislativu, předpisy nebo vytváříme eh, tu legislativu o konfliktních minerálech, potom zde hm, tedy nové technologie IKT a konfliktní minerály. To je součást diskuzí eh, v oblasti surovin, protože to je oblast asi, kde hm, hm, bychom měli tedy se snažit eh, dostat našim pravidlům. A dále Americká vláda, pokud vím, právě přijala eh, eh, kolosální výzkumný projekt, eh, projekt v oblasti civilně vojenské, který se týká energetické účinnosti a doufám, že Spojené státy se stanou lídrem v technologiích energetické účinnosti. Tradičně Evropa tak v této oblasti tlačí na USA, takže jakou spolupráci si představujete v těchto projektech Mm, tak abychom nepřišli o postavení na trhu v oblasti energetické účinnosti a technologií s tím spojených. Děkuji, paní Minar Alde. Děkuji. Já chci poděkovat za aktuální informace a mm, těší mě, co tady slyším. Já mm, s vámi musím než souhlasit když jste řekl, že bychom potřebovali určitou podporu, politickou podporu eh, ze strany členských států. Já jsem z Rakouska, takže já skutečně detailně vám mohu říct, že vůbec to není tak snadné. A mm, mm, vždycky mm, je třeba se snažit o komunikační úsilí a spolupráci mezi členskými státy a komisí Zde my velice pečlivě sledujeme nový návrh týkající se Eh, toho investičního eh, soudu nebo řešení investičních sporů a já se ptám, jaký je stav. A doufejme, že komise zajistí, že pokud jde o malé střední podniky, takže také v tom novém návrhu budou řádně eh, reflektovány, tak aby i tyto podniky měly přístup k jakékoliv formě možnosti podávat stížnosti, mm, mm, které se týkají ochrany investic. Děkuji. A za Hankue další řečník paní López Permeo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za informace a za, o e, desátém kole vyjednávání. Především dvě obavy, které máme my, tedy naše politická frakce GUE. NGL. A v praxi eh, vidíme, že se zde otevírají vrátka tomu, aby Spojené státy mohly eh, eh, evropském průmyslu vnučit svoji liber, liberalizační mm, legislativu, pokud je ochranu životního prostředí nebo pracovního práva zaměstnanců, sankce, sankcí a podobně, což by mm, byla špatné, bylo špatné, protože tady by vznikla konkurence se Spojenými státy, kde ty normy nejsou tak tvrdé. Například pokud jde o refit. Zde se zdá, že již se anticipuje to, že TTIP v podstatě povede k deregulaci. A především je to vážné pro průmysl, pro e, sektory s nízkou přidanou hodnotou což je charakteristické pro země jako Španělsko, kde USA mají konkurenční výhodu, poněvadž ty jejich Eh, podmínky eh, jsou horší, pokud je o ochranu pracovníků a životního prostředí, což může vést k ohrožení třeba našeho chemického průmyslu nebo eh, automobilového průmyslu, protože tam ty pracovní podmínky ve Spojených státech jsou horší. A dále potravinářský průmysl zemědělský průmysl, kde mm, i to TTIP může mít devastující efekty, eh, poněvadž vlastně by to vedlo k větší závislosti na amerických dovozech eh, na úkor eh, místního zpracovatelského průmyslu a mm, vlastně by i zde se zpřetrhaly ta pouta mezi průmyslem a konkrétním územím. Dále e, i monopolní kontrola nad know-how, patenty, ochrana e, práv duševního vlastnictví. Nás e, to velice tíží, že by vlastně došlo k privatizaci těch e, vynálezů a zůstaly by v rukách několika koncernů. Děkuji, pan Borelli. EFDD. Já bych chtěl využít přítomnosti zde Evropské komise, abych měl krátkou otázku, pokud jde o vyjednávání. Zde by mohlo dojít k nějakým eh, interferencím, pokud jde o otázky Číny, například eh, zde, mm, jaký je tam stav tržní ekonomiky a jak je to, eh, jaký to má vliv tedy na stav vyjednávání o TTIP se Spojenými státy. Thank you very much. Christian is just... Děkuji. Christian? Ano. Jsi další na seznamu, takže teď máš velkou možnost. Jenom mám jednoduchou otázku, která se týká regulačních otázek a normalizace. My jsme si pečlivě přečetli vyjednávací dokument který ukazuje eh, sice naše vysoké ambice, ale eh, není tam moc detailů. Já se ptám, jak daleko jsou vyjednávání v této oblasti. Pokud jsme pochopili, tak pořád není žádný mandát, eh, co se týče vyjednávání o normách, normalizace, standardizace. Eh, jsou tady eh, organizace v Spojených státech jako Hensi a zatím tady není jasné, jak eh, je to s jejich vztahem. Potom jsme, my jsme se sešli se skupinou regulačních orgánů minulý týden z Washingtonu a oni řekli, že zde zatím neexistuje žádná velká interakce mezi těmi regulačními orgány a ty normalizačními orgány. Mm, navíc v USA ten systém není dost dobře srovnatelný s naším systémem. Jaký je stav, který se týká právě norem normalizace? Thank you very much. Kolik? Madame Spiraki, next speaker. Děkuji, paní Spiraki. Děkuji za informace. komise je připravena skoncovat s tím nedostatkem informací mezi členskými státy a komisí. A také, jak se chci zeptat na ISDS, co to bude ten nový orgán, o kterém se hovoří, je to ad hoc a kdy bude fungovat? Pan Martin. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám předestřel, jak to vypadá s plánem dalších kroků. Je stále více Američanů, kteří se staví proti této smlouvě, včetně občanské společnosti a části politické třídy. A to též platí i na této stran, straně Atlantského oceánu. Takže já mám prostý dotaz Věříte ještě ve výsledky tohoto jednání? A nebo spíš se na to díváte tak, jak někteří eh, tedy pesimističtí? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za technické informace, které byly velice zajímavé které nám zde byly prezentovány, ale, ale nemůžeme nikdy technickou informaci odpojovat od toho vývoje, který proběhl v politickém kontextu. Můj kolega Martán před chvílí to tady jasně řekl. A ti, kteří si myslí a kteří věří v ty velké výhody potenciální pro Evropu, pro, celý, pro Evropu, pro celý svět, které vyplynou podle mne z toho, toho smlouvy, tak my bychom měli využít příležitosti, abychom dokázali vlastně tu hodnotu dát eh, té smlouvě ještě větší hodnotu. Například klimatický summit a to, co z něho vyplyne, to bude pravděpodobně eh, jaksi obnov, otevření nového technologického století a tady bychom mohli mít nějaký velký, no, mohl být nějakou velkou novou politickou dohodu, které se bude účastnit Evropa ale jestli se řádně nepřipravíme, tak by to mohlo vést k tomu, že USA budou mít vůči pozici v energetické účinnosti a v obnovitelných eh, energiích, kde my jsme chtěli být těmi prvními. Momentální krize, která probíhá v Latinské Americe a ekonomický model latinskoamerický, je také způsob, jak bychom mohli využít TTIP proto, abychom zahájili novou etapu v rámci Mercosuru. Já jsem řekla, že je velice důležité, aby vlády vyslaly impuls v rámci těchto vyjednávání a my, jakožto evropští poslanci, bychom také měli přijít s tímto impulsem, který je někdy velice důležitý, protože ta dohoda je skutečně zásadní, myslím si, že pro budoucnost světa. Děkuji. Děkuji. dovolte připojit, mi připojit několik poznámek a e, připomínek. A jak, e, jaký bude vlastně ten celkový harmonogram po tom takzvaném konci jednání? Zajímá nás kdy to opravdu začne. Věřím, že specifická kapitola o energetice je nadále relevantní a je eh, vepsána v, tom, v rámci toho jednání a pak tedy LNG a ropa, otevření hranic, vývoz ze Spojených států do Evropské unie. Jak to s tím vypadá? A dále čtvrtý bod. Informace pro malé a střední firmy. A dále někdo zmínil také e, udělování veřejných zakázek, zejména z perspektivy malých a středních podniků, které mají eminentní zájem o tento, tuto kategorii trhu je zejména pro Evropskou unii důležité. Mám se, že tam to bylo zatím, tam byly spíš zatím technické problémy, ale myslím, že některé věci se týkají také obsahu našich, našeho jednání. Takže prosím, máte slovo. Měli bychom začít možná otázkou pana Martana, protože ta je dost zásadní. Děkuji. Děkuji za všechny otázky. Pokusím se odpovědět um, nejlépe, jak mohu. Já vedu jednání za eh, právě týkající se energetiky a surovin necelé dohody. Ale Panu Martánovi bych řekl toto z mé perspektivy. Ano, jsme přesvědčeni o tom, že je to dohoda zcela zásadního charakteru. Myslím si, že můžeme hodně získat uzavřením ambiciozního T-typu a domníváme se, že evropské hospodářství potřebuje takovou dohodu v dnešní době ještě dřív, více než kdy dříve. A já soudím, že musíme se tedy vynasnažit eh, dovést tuto dohodu k úspěchu. A komisař, komise pracují eh, dnem i nocí. Pokud dovolíte, tak já přejdu k vaší otázce, protože ta, myslím, že také byla horizontální a zásadní. Takže co měníme uzavřením, eh, dotažením jednání? No po té, co skončí vyjednavači svoji práci, tak bude následovat další stádium, další fáze, v průběhu které musí zodpovědné instituce přeskoumat a schválit dohodu. a to je Evropský parlament a rada. Je těžké posoudit vyžadovaný čas po dokončení těchto jednání, neboť existují ještě určité lhuty, které zapotřebí splnit tu otázka překladu, doladění takže pokud stále hovoříme o uzavření jednání ještě za eh, prezidenta Obamy, tak eh, je něco jiného dopracovat tu dohodu jako takovou a pak další období schvalování a tak dále, než tato Eh, dohoda bude moci vstoupit v platnost. Jak dlouho? Dva roky? Ze zkušenosti se zdá, že to víceméně je takové nějaké období eh, zhruba mezi jedním a dvěma lety. Dále. Pokud jde o specifickou kapitolu týkající se PRM, tak musíme ještě identifikovat komponenty ERM, než Spojené státy sami pokročí v této kapitole. a v rámci DG7 jsme se dohodli, že budeme mít nejprve společný nástin ve všech jednotlivých oblastech. Tak eh, se zdá, že to bude probíhat obdobně i v této oblasti. Ještě k dalším dotazům. Pan Rubik položil eh, několik otázek, zejména pokud ta eh, energetická listina bude uplatněna v rámci kapitoly TTIPu typu energetice a surovinách. Jak víte, jsme součástí eh, smlouvy o této smlouvy, této energetické charty Spojené státy nikoliv. návrhy, které jsme předložili. Některé z nich vychází z principů, které jsou právě v této dohodě. Jsou tam některé platné principy, my o nich hovoříme se Spojenými státy. Bychom měli ustanovení, která z toho vychází. Příkladem může být takzvaná eh, transitní oblast, kde si myslíme, že by se to dalo velmi užitečně zapojit. Dále, pokud je o veřejné zakázky, tak jsem zmiňoval nutnost mít rovnováhu mezi různými oblastmi trvního přístupu k trhům, to znamená tarify, služby a veřejné zakázky. A tady jsme říkali, že máme určité obavy, které souvisí s tím systém, s tím, s tou iniciativou Buy America, jaké to má vedlejší dopady a budeme eh, se k tomu muset vyjádřit. Někdo klade také otázku, co víc můžeme dosáhnout než VTO. Já myslím, že příklad malých a středních podniků a energie, energetiky a surovin je přesně příkladem toho, kdy můžeme dosáhnout něco ještě nad rámec multilaterálních pravidel. Ta sice vztahují, se vztahují i na energetiku a suroviny, ale ještě dostatečně neřeší problémy, k nímž může dojít a TTIP může v tomto být velmi ceným dodatkem. Vůbec se tam neřeší v rámci VTO, v rámci multilaterálních pravidel malá a střední podniky. Ta pravidla jsou neutrální, pokud jde o velikost firm, takže je dobré, že teď máme některá ustanovení, která specificky e, řeší právě menší firmy. Dále otázka nedostatku transparentnosti ve Spojených státech, otázka restrikcí na státní úrovni. No to je věc, kterou se potýkáme v mnoha různých oblastech, ať už je to, jsou to investice nebo služby. Máte pravdu, pokud je otázku malých a středních e, podniků, rozvoje informačních nástrojů, bude důležité posoudit, do jaké míry můžeme získat informace pro naše malé a střední podniky, které nejsou pouze založeny na federální úrovni, ale možná i z úrovně státu. Je to problém, ale my se ho snažíme řešit a pokročit v něm co nejvíce. Dále otázka eh, těch válečných nebo konfliktních minerálů. tam v rámci eh, zákona Dodd-Frank eh, Spojené státy přijali některá pravidla, kdy vyžadují prověření, vyžadují due diligence v případě některých eh, minerálů z oblasti velkých jezer v Africe a komise sama ze sebe navrhla návrh nařízení, k němuž parlament podal své pozměňovací návrhy loni v květnu, o čem se teď hovoří v radě ve snaze nastartovat co nejrychleji trialog. Řekl bych, že to není něco, co, čím se ty, ty, ty přímo zabývá. A to je proto, že jak my, tak Spojené státy máme legislativu vycházející z pokynů OECD. Takže máme tady společný základ a veškeré, ne všechny aspekty naší legislativy jsou ve všech směrech obdobné, to je jasné. Nemohu teď spekulovat, jaký bude výsledek evropské legislativní práce, to nemohu předjímat, ale i když nejsou úplně stejné, tak mají stejný cíl, jsou založeny na stejném mezinárodním rámci OECD. Energetická účinnost, to je jedna z oblastí, k které musíme přihlížet. Je to oblast, v níž děláme hodně, stejně jako Spojené státy, pokud jde o rozvoj energetické účinnosti a standardu energetické účinnosti. Testování těchto standardů. Uvidíme, jestli existuje nějaký prostor pro společné kroky i v této oblasti. Jaký byl další dotaz? Paní López se také ptala na úroveň ochrany. Myslím, že tomu jsme se vždycky vyjadřovali velmi jasně, zřetelně. Mohu, nemohu než zopakovat, že nic z této dohody nemůže ovlivnit naše naší úroveň ochrany vyplývající ze stávajících pravidel Evropské unie. Často tu je ten příklad sektoru chemického, pravidlo REACH, my jsme vždycky říkali, že to není o říči, že je to o tom, co můžeme dělat společně, jak můžeme spolupracovat se Spojenými státy. S tím, že víme, že naše východiska se liší. Ne, nejde rozhodně o to, že bychom něco měli měnit eh, v říči. Myslím, že ještě jeden dotaz, který nepřímo souvisí s TTIP. Týkalo se to Číně, Číny a jejího statusu tržní ekonomiky. Tam je určitá nepřímá vazba s eh, jednáním se Spojenými státy. A jakákoliv diskuze musí tedy být na toto téma musí být v, kon, v tom přímém kontextu tohoto statutu, ne, ne v souvislosti s TTIPem. Dále otázka norem a standardů. Pracujeme na úrovni technických norem, fitosanitárních pravidel, kde skutečně máme systémy dosti odlišné a pak sektorové ehm, agendy no-, v některých sektorech pro spolupráci v případě eh, některých budoucích nařízení a tak dále. Tam se výsledky eh, liší podle sektoru, v některých eh, oblastech ten pokrok ještě nebyl tak eh, velký a zbývá ho ještě učinit, čili ten celkový, eh, celková situace, celkový obraz je dosti rozmanitý. Dále ten investiční kodex, za to já nezodpovídám přímo, ale byl tam určitý návrh. Se ptáte, jestli je to záležitost ad hoc, Ale pokud máme, má vzniknout investiční e, soud, kdy by třetina byly američtí občané, třetina evropští a třetina z třetích zemí. Tento soud by byl jediný soud, který by přeskoumával jakékoliv případy týkající se investiční ochrany. Pak by musel eh, existovat i odvolací úroveň. To musí vzniknout v rámci jednání o TTIPu a paralelně bychom se bavili i s dalšími vyjednávacími partnery, abychom měli na paměti dlouhodobý cíl vytvoření Mezinárodního soudu. Ale začneme bilaterálními jednáními se spojenými státy. Takže myslím, že tím jsem ošetřil ty hlavní otázky. Děkuji. May I ask you, colleagues, who feels un... Kolegové, je tu někdo, kdo není uspokojen s odpověďmi? Já nejsem příliš spokojen. Otázka eh, skapalněného plynu, otvírání hranic. Takže pokud jde o vedoucího jednotky, tedy ten je přesvědčen o tom, že to bude úspěšné, ale chcete k tomu ještě něco dodat? Ano, vedoucí delegace eh, navazuje na oficiální diskurs komise a já jsem se obracel tedy na vás eh, jako na vyjednavače. Vy tomu věříte, že se vám to podaří nakonec? Ano, věřím. Úplně ano. To si můžete být jist, zcela tomu věřím. Pane předseda, se omlouvám, vy jste řekl, že ehm, se, nejste spokojen s, tou s odpovědí na otázku eh, eh, skapalného plynu eh, a ropy, ano. Takže a pokud jde o, pardon, v oblasti energetiky a ropy a pokud jde o vyjednávání o energetice a surovinách, tak tam diskutujeme o dvou tématech. Za prvé problémy, kterým čelíme eh, v našem eh, vztahu, investičním vztahu mezi USA a EU. A potom je to další téma, které není tolik spojeno s bilaterálními problémy, ale je to téma, kde si myslíme, že TTIP přispívá k tomu, že by mohly vzniknout globální pravidla v oblasti energetiky a surovin. Jak řekl pan Rubik správně, v rámci VTO tam zažíváme určité slabiny teď a měli bychom využít proto tohoto vyjednávání, abychom vytvořili pravidla pro 21. století nebo pro témata 21. století. A součást této rovnice tedy ty bilaterální problémy, které řešíme s USA, tak součástí toho je i problém přístupu k surovinám v USA. A tedy e, samozřejmě téma ropy, plynu, to je velice důležité. A tedy skapalněné plynu, to je velice důležité v tomto vyjednávání. A buďte si jist, že to je jedna z priorit. Ano, děkuji a teď jsem spokojen s odpovědí. Pan Salman Disi, děkuji za vysvětlení a budeme se těšit na příští kolo vědnávání a na to, že opět přijdete na výbor ITRE. Kolegové, sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. Děkuji.